Milí kolegové, dovolte, abych zahájil naše zasedání rozpočtového výboru a rád bych velice přímě přivítal naše hosty, pana místopředsedu Sasoliho a Vilanda. Děkuji, že jste přišli, poněvadž budeme hovořit o eh, návrhu rozpočtu EP na rok 2016. Máme zde také generálního tajemníka Veleho, který tady byl před dvěma týdny a za účelem, aby nám vysvětlil, jak bude vypadat tento prvotní návrh rozpočtu. Kolegové, nedávno jsme zjistili, že zemřel bývalý kolega pan Georgius Stavrakakis z eh, frakce socialisté demokraté. A on byl zpravodajem v letech 2013 a 2014 pro nařízení o fondu Solidarity a měl na starosti i stanovisko výboru pro spolupráci s výborem REGI a také on eh, eh, a díky němu došlo ke novele nařízení, a takže bych rád, abychom si na něj vzpomněli s veškerou úctou, abychom i vyjádřili soustrast jeho blízkým a jeho rodině. Kolegové, ještě připomínám, že bude, mm, bude se konat eh, eh, seminář 31. března. Je to seminář, který začne velice záhy ráno a skončí pozdě odpoledne. Je to, myslím si, důležitá akce, eh, která mm, která eh, doufám, že nás povede k tomu, že eh, se kriticky podíváme na eh, způsob, jak pracujeme, na efektivitu hm, veřejných prostředků, které vynakládáme a zda skutečně tyto veřejné prostředky mají evropskou přidanou hodnotu. A zdali skutečně toto reflektuje realitu a problémy, které musíme řešit a zdali náhodou někdy nejsme spíše oběti e, takové nečinnosti, což vede k tomu, že zde dochází k velké prodlevě mezi okamžikem, kdy dojde k nějakým akcím či projektem, projektům a eh, okamžiku, kdy se tyto prostředky eh, uhradí. Tak například je to ten fond pro přizpůsobení se globalizaci, pro něj to hodně platí. A také musím připomenout, že Eh, pro mě tato akce, tento seminář bude velice důležitý. Doufám, že souhlasíte s programem, nejsou námitky a rovněž i eh, jste se určitě seznámili s návrhem zápisu z 26. února a eh, obracím se na vás, zda máte připomínky k zápisu, nikoliv, takže tento zápis lze považovat za odsouhlasený a nyní můžeme přejít k výměně názorů na téma návrh rozpočtu eh, parlamentu na rok 2016 a dám slovo našemu zpravodaji Žeraru Deprezovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, takže hm, ano, také zde musím říci, že termíny běží, eh, eh, poněvadž parlament by měl odsouhlasit eh, ty základní linie rozpočtu na rok 2006 do konce dubna. Takže čas kvapí a máme harmonogram, který je docela nabitý. Čestný. Také chci připomenout kolegům, že v našem výboru musíme definovat eh, naše eh, stanovisko, ale je třeba začít vyjednávat s předsednictvem, poněvadž rozpočet eh, parlamentu na rok 2016 musí být výsledkem dohody mezi rozpočtovým výborem a předsednictvem parlamentu. Takže dnes E, nám jde o to, abychom si řekli, na jakých liniích se e, můžeme dohodnout a s čím půjdeme potom do vyjednávání s delegací předsednictva. Velice rychle dovolte, abych představil pracovní dokumenty. Ti, kteří čtou pracovní dokumenty, tak vědí určitě a nebudou překvapeni e, těmi základními směry této zprávy. A takže pokud jde o preambuli, tak tam jenom připomínám, že mezi obecnými úvahami, eh, které bychom měli odsouhlasit, figuruje jedna, která je podle mě důležitá, a to je, že priorita pro eh, rozpočtové prostředky a hm, případně posílení eh, personálního zajištění, tak to musí být ku prospěchu parlamentu, poslanců a protože parlament je spolurozhodovací orgán, legislativní orgán a tudíž musí kontrolovat exekutivu tak jak exekutiva tedy řídí a spravuje a plní programy, které má k dispozici. Druhá věc. A já si myslím, že toto eh, asi také by mělo být předmětem naší dohody, protože e, zastávající situace, rozpočtové situace, kdy členské státy, mnoho členských států e, a především na jihu se nachází v dramatické rozpočtové situaci. Tak vzhledem k tomuto já si myslím, že Evropský parlament musí se chovat příkladně. To znamená, musí ukázat veřejnému mínění, že rozpočtové prostředky, které má k dispozici, jsou uh, Eh, rozpočtové prostředky, které jsou nezbytné a které eh, vůbec nejsou prostředky, které by eh, byly vynakládeny jen tak bezúčelně. Také i připomínám, že v rozpočtu figurují výdaje, které v podstatě nejsou tedy již redukovatelné. Jsou to personální výdaje například především. Tyto personální eh, výdaje vyplývají ze statutu eh, poslanců. Ten statut předvídá řadu věcí, i když třeba s tím nemusíme souhlasit nemusíme souhlasit třeba s indexací, no ale prostě tak to je podle pravidel a pokud to nebudeme respektovat, tak nás odsoudí Evropský e, soudní dvůr. Také musím připomínat, že pro tyto eh, personální výdaje tak statut eh, stanovuje určité možné periodické adaptace a tomu se říká upgrading. Takže tyto úvahy eh, eh, eh, tedy budou figurovat v mém pracovním dokumentu, nebo figurují tam, já to chci tady zdůraznit jen a zdůraznit, že návrh, který zde předkládám a rád bych, aby tedy Eh, to vyplynulo eh, eh, z jednání našeho výboru, aby to bylo konsensuální, takže abychom rozpočet roku, na rok 2006, abychom tam se přidrželi tedy mm, té hranice 20%. A pokud jde o tyto výdaje, takže ten rozpočet je nebo tento cíl je splnitelný. Takže první cíl, eh, tedy navrhuji, tedy 20 eh, eh, celkových administrativních výdajů. A pokud jde o nárůst rozpočtu na rok 2016 ve srovnání s rokem 2015, tak tady předkládám takový návrh, který podle mě je vyvážený. A to je, že míra růstu, meziroční růstu, růst, růst bude výsledkem dvou faktorů. Za prvé, eh, eh, vývoj tzv. běžných výdajů, to znamená těch, které se opakují, provozní, mm, nevím, na, na, na, na úklid, na údržbu, personální výdaje nebo výdaje na různé cesty, tedy ty tzv. běžné výdaje a tento nárůst běžných výdajů na rok 2016 by se měl, eh, by se měl zachovat v limitu do 2%. Do 2%. A kromě tohoto procenta tak také stanovujeme výjimečné prostředky, které budou přiděleny na pokrytí výdajů spojených s bezpečností, zabezpečením tedy prostor, budov, kde je třeba provést naléhavě různé adaptace vzhledem k tomu, že některé hrozby dříve neexistovaly a teď existují, i vzhledem k tomu, že bezpečnostní vybavení, které máme teď, je zastaralé, já myslím 10-15 let. Od té doby se nic nemodern, nemodernizovalo. A to tež platí pro bezpočítačovou bezpečnost. Já jsem četl celou řadu různých přípisů, podle kterých údajně počítačová bezpečnost parlamentu by měla se zlepšit. Takže nárůst rozpočtu ve srovnání s rokem 2015 podle těchto dvou faktorů, to znamená běžné výdaje a tam mít maximum 2% a výjimečné přidělení prostředků na bezpečnost. Možná, že předsednictvo bude požadovat, aspoň to vyplývá z některých neformálních jednání s předsednictvem, tak možná budou chtít, abychom eh, do, eh, těch, do té položky výjimečné prostředky, abychom tam dali platby vyplývající z určitých budov. O tom bude hovořit tajemník určitě. Já zatím to nedávám do návrhu. Já zatím nejsem schopen si udělat úsudek, o tom musí rozhodnout náš výbor, zdali ano nebo ne, toto bude ospravedlnitelné. E, to bude požadavek, který určitě dostaneme na stůl od předsednictva někdy v budoucnu v rámci vyjednávání. Takže to je můj obecný rámec, který navrhuji. A teď specifická opatření. Za prvé, pokud jde o prioritu E, parlamentní činnosti, činnost poslanců má mít prioritu. Zde navrhujeme, abychom posílili správní možnosti e, sekretariátů jednotlivých výborů, specializovaných výborů, a to především v oblasti kontrolní činnosti. Již jsme udělali velké úsilí v předchozím, abychom pomohli parlamentním výborům, aby skutečně mohli zlepšit svoji legislativní činnost, především pokud jde o parlamentní kontrolu. Ale zde je třeba ještě věci zlepšit a určitě generální tajemník nám řekne detailně, jaké prostředky nám dá k tomu k dispozici. Možná, že tady asi budeme mít trochu jiný názor. Podle mě toto posílení těchto kapacit především by mělo jít tím, že přeskupíme Eh, síly a prostředky. A eh, takže když to ten návrh, který jsme dostali, tak to je najmout 20 pracovníků navíc, tedy my jsme proto spíše přeskupit stávající pracovníky. Takže teď, pokud jde o posílení této parlamentní činnosti výboru, tak určitě eh, to asi bude jedna z nejkomplikovanějších otázek rozpočtu 2016 a to je ta částka, takzvané ty dávky pro sekretariát. Takže to je to, co mají k dispozici eh, poslanci, aby mohli platit asistenty, akreditované i ty lokální. Zde jsou tři problémy. První problém. Generální tajemník eh, předložil návrh a já myslím, že náš výbor by měl odsouhlasit ten návrh a e, ten termín francouzsky endemnité, tedy dávky na sekretariát, to je, to jako kdybychom dostávali nějakou dávku a kdybychom rozhodli, e, zdali ji použít na ty naše spolupracovníky či nikoliv a mm, e, image je, nebo ten obrázek je takový, že to je dávka, kterou případně, když nepoužijeme na tyto účely, tak si my můžeme použít na jiné účely. Takže se mi nelíbí ten název dávka. To není adekvátní. A proto bych rád, abychom teď kolektivně se zamysleli a našli nějakou novou definici, nový název, aby to eh, nedávalo prostor pro různé výklady a nedorozumění. Za druhé, já tady zatím nemám pevný názor k této věci, kterou řeknu. Eh, zde některé politické skupiny požadují zvýšit eh, částku eh, těch takzvaných personálních výdajů, já bych to nazval, já bych to nazval personální výdaje. A některé tedy politické frakce s tím nesouhlasí. Takže globální částka mm, personálních výdajů, mm, kterou mají k dispozici poslanci, zatím to není konsensuálně dohodnuto. Za třetí je třeba nalézt rovnováhu mezi těmi akreditovanými asistenty a těmi lokálními asistenty. Já nebudu hovořit o, eh, to, o hm, těch číslech teď, protože ta eh, čísla jsou, myslím, velice jasná, hovoří sama za sebe. A takže náš návrh, to figuruje v bodě 14 návrhu zprávy. Požadujeme, hm, aby generální tajemník předložil návrh rozhodnutí předsednictva a to co nejrychleji aby to předložil ty předsednictvo, protože to je odpovědnost předsednictva rozhodnout v této věci. A budeme čekat, až toto eh, konečné rozhodnutí nabide účinnosti až nabíde tady účinnosti, a to na začátku roku 2016. Ještě bych chtěl upřesnit, to není nějaká hrozba, ale rozpočtové řízení nám dává možnost stanovat podmínky a apelovat tedy předsednictvo, aby respektovalo naše termíny, takže máme na to prostředky, eh, procedurální prostředky, tedy zajistit, aby tato data, tyto termíny byly dodrženy. A druhý bod, druhá priorita, eh, bezpečnost, to jsem již zmínil. Já jsem se sešel eh, s místo předsedy, eh, mi za rozpočet, s generálním tajemníkem, hovořil jsem o stín, se stínovým zpravodajem našeho výboru. Je třeba, aby generální tajemník na, rozpočtový, na rozpočtovém výboru předložil globální vyhodnocení, takový design těch nových opatření, která je třeba přijmout, co se týče ochranu budov i počítačové sítě a jaký bude rozpočtový dopad na rok 2016. Pokud můj výpočet je správný, tak zhruba řečeno u těch dvou systémů, tedy budovy a počítače, tak výjimečná částka je asi 7 milionů euro, pokud si pamatuji. To by asi tam se mělo takto stanovit. A dále, před chvílí jsem zmínil jednu věc. Jde o žádost předsednictva eh, eh, anticipovat určité platby. Především jde o budovu Konrad Adenauer v Lucembursku. Takže pokud jde o tento, tuto žádost, tedy předem uvolnit prostředky, tak náš výbor, až budeme mít k dispozici konkrétní vizi krátkodobé strategie parlamentu eh, a za druhé, až budeme znát reálné provozní potřeby a až budeme vědět, jak to finančně všechno bude do sebe zapadat, jak, jak, jak je vůbec zajištěno financování e, stavby. A já tedy, mm, pane generální tajemníku, zde e, mm, Mm, bych rád, abychom tedy měli v ruce mm, tu nějakou střednědobou strategii, co se týče budov a za druhé eh, mm, finanční mechanismus, pokud se nevědím, ten finanční mechanismus, to financování eh, budovy CAD, to financování je docela komplikované, takže by bylo dobré to všechno znát, než tedy vůbec rozhodneme o mobilizaci dalších prostředků. A teď pokud jde o komunikaci, tak by bylo žádoucí, abychom měli k dispozici vyhodnocení eh, efektivity prostředků, které byly věnovány na poslední kampáně, eh, kampaně určena pro veřejnost. Eh, takže já nemyslím efektivitu vůči nám samým, ne. Mně jde o to, jak to bylo efektivní, jaký byl dopad na veřejné mínění, tedy na veřejnost, širokou veřejnost. A dále Eh, dostal jsem určité požadavky od kolegů a skonstatovali jsme, že během plenárních zasedání ve Štrasburku eh, tam eh, kolegové požadují, aby měli k dispozici zařízení pro rozhlasové vysílání a vysílání na sociálních sítí. Zatím to zařízení není efektivní a je třeba to nějak upgradeovat, modernizovat. Takže. A teď nakonec, pokud jde o personál takže kromě politických skupin, tak musíme respektovat ten cíl 5% snížení personálu a bereme na vědomí eh, to, že takto to figuruje v dokumentu generálního tajemníka, kde 55 mm, míst bude dáno k dispozici, bude eh, protože eh, tedy osoby dojdou do, důchodu, odejdou do důchodu nebo z jiných důvodů a my Tedy eh, eh, my, ale než to eh, formálně odsouhlasíme, tak mm, tedy musíme čekat na další informace od generálního tajemníka, který žádá, abychom najali 25 osob na, mm, na oblast, do oblasti bezpečnosti. Dále i zde jsou určité požadavky posílit sekretariáty výborů, to je 20 osob a podle, tedy, podle Eh, generálního tajemníka, takže eh, pokud by to mělo být více osob, tak je třeba předem přeskoumat možnost interně ty osoby různě přesunout a nenajímat tedy nové. Takže to jsou základní směry zprávy, tak jak to figuruje v návrhu zprávy, eh, kterou s potěšením a s velkou ctí vám zde předkládám. Děkuji. Děkuji Gerardovi Depresovi za prezentaci těch základních směrů, orientací rozpočtu našeho parlamentu a e, za prezentaci rámce, který, e, jak podle něj by měl vypadat, jak by měly vypadat priority. Než dám slovo kolegové vám, tak bych rád se chtěl obrátit na místo předsedy Sasoliho a Vilanda. Zdali se chtějí vyjádřit teď v této fázi pan Sasoli. Hmm. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A především já musím zdůraznit, že mezi místopředsedy, sekretariát, generálním tajemníkem a zpravodajem existuje velká spolupráce. Jak jste slyšeli, on i předložil základní politické linie rozpočtu, snaha šetřit, kde to půjde, ale zároveň jde o to, aby co nejlépe Eh, fungovala tato důležitá institucionální mašin, mašinérie. Nárůst rozpočtu velice dobře to Depres popsal tedy mít eh, linii 2% pro provozní náklady a potom mít možnost eh, eh, v podstatě pokryt výdaje nepředvídatelné a nepředvídané, na to bude vyčleněná položka, a dále výdaje na bezpečnost. Máme 28 zem, pardon, máme 28 budov Evropského parlamentu a všechny, všude ta bezpečnost je špatná. Eh, takže samozřejmě nechceme tedy, eh, eh, abychom to hlídali jako vězení, to ne, ale potřebujeme strukturální změny, na které potřebujeme zdroje. Takže to velice dobře schrnul zpravodaj v, člán, v článcích 16 a 17. A stejně tak Eh, takže toto je důležité. Víte, i bezpečnost počítačová je důležitá. To je článek 18, eh, který se týká cyber security. Zde se jasně hovoří o otázkách, kde je třeba také něco udělat. Spravodaj také velice dobře to řekl. Je třeba, aby fungovala i legislativní mašinerie parlamentu to je zásadní. Například zvýšit i kontrolu nad delegovanými akty, poněvadž delegované akty, to je v podstatě legislativa. To jsou legislativní předpisy, takže je to naše povinnost, je to náš úkol. Pokud se nechceme vzdát toho, že eh, eh, budeme jenom takovým přívažkem spolurozhodovacího mechanismu, tak musíme skutečně tento aspekt plně implementovat. Máme zde parlamentní výbory, které eh, se vyjadřují téměř ke stům delegovaných aktů, takže je třeba, aby toto všechno skutečně se stalo řádnou legislativou. Akte máme článk, články 12, 26 a 27 návrhu zprávy, které se k tomu vyjadřují. A hm, zde eh, myslím si, že tady zcela lze s tím souhlasit úplně. Eh, dále ty úspory. Zde opět eh, to je velice politicky citlivé téma. Musíme pokračovat eh, v naší revizi výdajů, tak jak jsme o tom rozhodli v předchozím funkčním období. Za prvé, ale je třeba, abychom eh, tedy tam dali nejprve to, čeho můžeme dosáhnout my. A zde to opět zpravodaj popsal velice dobře. 0,5 Mm, toho manevrovacího prostoru, který budeme mít mezi plněním rozpočtu a rozpočtem, tedy 0,5 eh, to Ehm, to bude 15,4 eh, eh, milionů úroků pouze, pokud jde o tu budovu KAT. Takže pokud využijeme tu marži 0,5%, tak budeme mít zde mít možnost velké úspory. Dále no ale zaměstnanci parlamentu, již jsme to slyšeli, i řekl to dobře Depres, zde budeme mít možnost, nebo musíme e, neustále snižovat e, stavy zaměstnanců parlamentu, to je těch 5% období 2014 až 2020, jak se naplánovalo, a na rok 2016 se plánuje 57 mm, míst, které se uvolní s tím, že se ušetří e, milion 800 tisíc euro. Dále výdaje na asistenty. Eh, společně jsme o tom vedli diskuzi, že tady nejde o dávky. To ne, že by měl k dispozici ten poslanec a mohl si s tím naložit, jak chtěl. Ne. I to je často milně vykládáno veřejným míněním. Zde jde o fond na parlamentní činnost. A tudíž první věc, kterou musíme udělat, je vysvětlit, o co jde. Nejde o dávku, ale jde o fond na pracovní smlouvy a víte, že probíhá diskuze, diskuze ve všech politických frakcích a takže to je rozhodnutí, které musí přijmout politické frakce. Poněvadž toto má velký politický dopad. Ve všech frakcích tedy probíhá diskuze na toto téma a pozice zatím se velice liší. Jsou se velké názorové rozdíly. Ano, mm, ekonomicky to je kompatibilní, ano, to, mm, tam souhlas je, ale pokud jde o mm, politické aspekty, o tom musí rozhodnout politické frakce. Lokální asistenti. Ty situace často jsou neúnosné, protože máte poslance, kteří mají desítky, desítky takzvaných lokálních asistentů doma a žádného asistenta v Bruselu či ve Štrasburku. No to, to, to nejde. To je třeba řešit. Proto je třeba zreformovat kapitolu týkající se asistentů. S tím, že ty eh, smlouvy musí být důstojné, ale zároveň nemůže, nemohou vysílat milný dojem, že jde o eh, jinou spolupráci než spolupráci v rámci parlamentní činnosti. Já si myslím, že toto je nutné, aby zde eh, nastala rovnováha mezi těmi akreditovanými asistenty a lokálními asistenty a zpravodaj Depres o tom hovoří v článku 14 a já myslím, že generální tajemník určitě se k tomu také vyjádří. Ještě dovolte, abych zopakoval, že co se týče tedy o tuto etapu kdy my tedy eh, předkládáme tento návrh nejenom parlamentu, ale i občanům, takže zde je třeba, aby eh, všichni velice dobře spolupracovali, abychom dobře prezentovali toto, protože chceme, aby vše fungovalo, ano, ale s tím, že některé ty úspory jsou povinné. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane Vilande. Ähm, děkuji vám, pane předsedo. Já eh, tedy eh, jednak chci poděkovat eh, zpravodaji, ale Eh, ten, eh, to C bych chtěl eh, pan zpravodaj rozdělit na dvě části. Jednak by to byly takové ty běžné provozní věci, které se nám, mm, na nás valí a v té druhé části to jsou projekty minulých let. Máme zde také mimořádné výdaje a myslím, že je to celkem eh, celkem eh, nesporné, že tady chceme zvýšit eh, bezpečnost, čili to je velká výzva. V této souvislosti bych byl rád, kdyby tam byla nejenom ta bezpečnost, ale jsou vlastně dvě části, je to tady security and safety a třeba to oddělení od kybernetické bezpečnosti, e, to si myslím, že by mělo být přestáno rozlišováno, nemělo by se to dále rozlišovat, e, protože my potřebujeme značné prostředky mezi tím, e, takovým tím stykem, tím rozhraním virtuální a fyzické bezpečnosti to v podstatě ještě vůbec nemáme a tady si to určitě vyžádá eh, značné investice, což mohu říct, jelikož jsem byl v minulosti eh, zodpovědný za ITEC. Eh, teď také jsme internalizovali naši ochranku a teď je tady otázka, my máme nyní stupeň žlutý, a to nevím, jak se to bude dále eh, vyvíjet a musí se tedy rozhodnout eh, otázka, jestli bude přítomna před budovou nebo v budově ozbrojená či neozbrojená policie. A to také bude něco stát. Pokud to srovnám s německým Bundestagem, tak eh, to jsou, tam jsou ty struktury úplně jiné, úplně jiné kategorie tam máme. Já si myslím, že budeme potřebovat také externí eh, poradenství, poněvadž eh, ze svého vlastního eh, vlastní zkušenosti a vlastní reality asi nebudeme schopni vyvodit ty správné závěry. Čili já myslím, že toto je důležitá věc, která přesáhne i do a po roce 2016 jde o to, abychom anticipovali, co může být a e, pak tedy, aby se to promítlo v příslušných bodech rozpočtu číslo 16 a 17. E, ještě další věc. E, chtěli bychom nějakým nepříždrahým způsobem eh, vyřešit eh, závazky. Eh, zdá se, že důležitým tématem bude potom také otázka, jak poskytovat poslance osobní podporu. A tady je třeba říci, že my jsme nyní v Lisabonské Evropě a to znamená spousta práce eh, v otázce delegovaných a implementačních aktů. A tady nejde o to, jestli budeme mít co dělat nebo ne, ale jestli budeme schopni pracovat dobře nebo špatně. Eh, když eh, hledáte zlato a vymýváte říční písek, tak to vlastně poznají zlato od toho ostatního podle váhy. My tedy eh, rozlišujeme podle mm, velikosti úkolů. A jestliže jako poslanci si nepřejeme, aby pouze výbory eh, mm, se zabývaly eh, jenom tedy legislativními texty, nebo aby něco zůstalo jenom ve frakcích, Eh, které eh, poslancům tedy přežvíkají, co mají a nemají vědět a říkat, eh, tak v tom případě musíme uschopnit poslance k tomu, aby mohli vykonávat konkrétní práci na legislativní práci. Co se týče sekretariátu, tak já nevím, jestli se eh, to podaří vyřešit všechno jenom tím takzvaným redeploymentem, čili jakýmsi přeskupením úkolů. My se snažíme eh, vytvořit lepší situaci pro poslance. Tady eh, to, co nám tady chybí, tak to se postupně tedy bude, bude eh, dopracovávat. Takže třeba každý poslanec dostane ještě třetí modul eh, kancelářských prostor. A také chceme umožnit eh, poslancům, aby si flexibilněji rozdělili práci, a to jak doma, tak také zdy. K tomu balíčku patří i několik formalit, jako třeba otázka lokálních a akreditovaných asistentů. Parlament a jeho služby také k tomu patří, také frakci patří do celého toho balíku. A teď otázka je, eh, co tady bude pro jednotlivé poslance a e, nakolik ta osobní podpora poslanců bude lepší. A tady nejde jenom o nějaké příplatky. Tady jde o pracovní podmínky. A pozice některých frakcí jsou jasné, v některých e, jsou zatím ještě problémy. A každopádně nebudeme mít e, na konci zcela jednotný postoj. Celkově se dá říci, že čtyři eh, roky eh, byla zmražena, eh, zmražený příplatek pro sekretariáty. To bylo na základě soudního rozhodnutí. Jestliže bychom to jenom dali do poměru s růstem rozpočtu parlamentu, tak už dnes bychom na tom byli lépe a počet eh, poslanců, eh, počet, počet eh, pracovníků, tak na ty bychom měli taky, nebo na ty pracujeme více než tisíc euro. Každopádně chci ještě říci závěrem toto. Pokud někdo říká, já to zvládnu sám, tak klidně není problém, nemusí si tu, eh, tu příplatek eh, na eh, sekretari, sekretariátský příplatek vzít. Ale pak tady máme další věce. Jestliže si někdo myslí, že tím, že se optimalizuje tlumočení a tím se získá spoustu prostředků kterou budeme, které budeme moci využít jinde, eh, tak to opravdu eh, není, eh, není realita. Tady se hovoříme o, o lepším vybavení, lepších podmínkách, ale zase na druhé straně jenom tedy šetřit bez zvýšení efektivnosti, tak to prostě nejde. Děkuji. Dobře, takže krásná metafora. Pane předsedo, pane generální tajemníku, vy jste tady byl s námi před dvěma týdny. Máte něco, co byste chtěl doplnit, aby se poté mohli vyjádřit kolegové? Máte slovo. Thank you very much. Děkuji velice, pane předsedo. Měl jsem možnost tady odprezentovat před několika týdny hlavní směry, to znamená ten obecný postup, ale to bylo ještě předtím, než jsme měli k dispozici přesná čísla. Nyní Bero mělo možnost minulý týden prodiskutovat první odhady rozpočtu a to znamená, že po této diskuzi jsme věc doprecizovali a můžeme vám nabídnout přesná čísla. Já bych vám rád připomněl některé hlavní principy, které jsou velmi důležité pro naší debatu. Za prvé, pokud je o míru růstu, Všichni asi víte, že parlament tradičně jedno o 20% z kapitoly 5 administrativní výdaje, které byly určeny pro jeho vlastní užití. Pokud bychom tak učinilo, učinili tento rok, navýšilo by to celkový rozpočet o 5,6%. Hlavy států a vlád ve svém vlastním víceletém finančním plánu také předpokládají nárůst administrativních výdajů a pokud bychom se drželi jejich předpokladu, navýšil by se rozpočet o 4,5 Vám je tedy navrhováno jiné číslo, ani 5,6, ani 4,5 ale 3,09 což znamená, že byro již zůstává pod úrovni, která by byla možná podle, podle hlavy 5 i pod úrovní, kterou eh, si představovali představitelé státu a vlád eh, v rámci víceletého finančního rámce. My už jsme o tom vedli diskuzi se spravodajem. Spravodaj je toho názoru, že ten výsledek by měl být eh, blíž dvěma procentům víceméně. Čili předseda nás pověřil úkolem najít řešení které by bylo někde v rozmezí 2 a 3 pokud se nám to má podařit, musíme nejprve odkrýt možnosti dalších úspor, a jak už řekl tady pan předseda, a já si myslím, že debaty, které se vedou v rámci dohadovacího řízení, se budou týkat právě potenciálně skrytých úspor v rozpočtu, tak abychom dospěli k číslu, které by bylo vzájemně přijatelné pro rozpočtový výbor i pro byro. Nicméně byro naznačilo, skutečnost, že v roce 2016 dojde k zásadnímu výdaji. Dojde k výstavě v rámci tedy výstavby budovy Konrad Adenauer v Lucemburku. Půjde o výdaj ve výši zhruba 117 milionů euro. V tuto chvíli nemáme vytvořen prostor pro tento výdaj v rozpočtu a to znamená, že tato částka bude muset být plně financována úvěrem, nějakým specializovaným nástrojem. Pokud bychom ovšem mohli využít veškerý volný prostor v rámci hlavy 5, eh, našli bychom 46 milionů, které bychom mohli věnovat právě na výstavu budovy Konrad Adenauer v roce 2016. Existence této budovy v příštích 15 letech ušetří daňovým poplatníkům a parlamentu zhruba 50 milionů euro. Byro tedy navrhuje abychom zahájili dialog o této skutečnosti mezi tedy Birem a, a rozpočtovým výborem. Vzhledem k tomu, že tato částka by vlastně v výhledu více let znamenala významné úspory pro parlament i daňové poplatníky. Za třetí, pokud jde o debatu o výdajích na asistenty a personál, ta se vyvíjí takovým směrem, že nás to nutí řešit nejenom tedy eh, jeden aspekt problému, tedy o jakou částku by konkrétně mělo jít, ale nutí nás to přijít i s dalšími opatřeními, které by vlastně vedly k určité reformě celého systému. A je asi vhodné říci, že většina členů Byra je toho názoru, že částku je třeba navýšit, že rok 2016 proto bude vhodný, ale také musím přiznat, že zatím neznáme přesnou částku. Nicméně shodli jsme se na tom, že naše fungování tady je třeba přizpůsobit realitě. Velmi často čteme v tisku, že jde o nějaké peníze navíc na práci asistentů, ale tak to není. Jsou to prostředky, které jsou již vyčleněny na výdaje na expertní posudky, práci asistentů a tak dále. V rámci tedy rozpočtového procesu je e, třeba se zaměřit na to, o co přesně půjde, zdali nepůjde pouze o nějaký navýšení mest, ale že tedy půjde o výdaje na konkrétní účel. A konečně v pondělí se Byro shodlo na jedné záležitosti, myslím, že zpravodaj bude také souhlasit, totiž částečně se nacházíme v situaci, kdy máme velkou nerovnováhu mezi eh, stavem asistentů, kteří jsou akreditováni jako místní a eh, stavem asistentů, kteří tedy eh, pracují v Bruselu nebo ve Štrasporku. V rámci dohadovacího řízení. V roce 2013 se ukázalo, že v některých zemí eh, je počet asistentů až tedy v dvouciferných číslech zatímco v Bruselu je to číslo omezené, mohou to být maximálně čtyři asistenti. A to není správné, tady není rovnováha. Poslanci by měli mít větší možnost získat eh, podporu a pomoc v rámci své legislativní práce. Na druhé straně je třeba omezit případy, které zašly příliš daleko, pokud jde o počet místních asistentů. Čili je třeba najít vhodnou míru rovnováhy mezi počtem asistentů v Bruselu a těmi místními. Čtvrtý problém vyplynul z debaty na Peru a týká se doporučení rozberenovy skupiny, pokud jde o výši odměňování asistentů v domovských státech v některých členských státech, kdy jsou mzdy obecně velmi nízké, například v Rumunsku, částečně také v Polsku a v dalších zemích, to vede k situaci, kdy je tím vlastně omezena, eh, omezen spravedlivý přístup eh, k europoslanci, který takto nemá možnost si svobodně eh, volit. Proto bychom měli podpořit myšlenku eh, nějaké horní hranice pro odměny asistentů v zemích, kde je obecně velmi nízká, jsou velmi nízké mzdy, vzhledem k tomu, že tedy asi od asistentů se čeká, že budou ovládat plyně několik jazyků, budou mít určitou expertízu a za to je třeba je náležitě odměnit. Byro tedy dnes vlastně neřeší jeden eh, izolovaný případ potenciálního navýšení odměňování asistentů, ale vlastně celý balíček, který by řešil tento problém a odstranil určité nespravedlnosti, které eh, vznikly v této oblasti. A konečně pokud jde o bezpečnost. Byro minulý, minulé pondělí dospělo k dalším rozhodnutím, které teď umožňují vysvětlit do detailů eh, předpokládané opatření. Za prvé, okamžitě, to znamená již v roce 2015, změníme konfiguraci vchodů eh, do budov tady v Bruselu, tedy obou vchodů z Rivils i eh, z Lucemburského náměstí, a to ze dvou důvodů. Za prvé, pokud by mělo dojít k pokusu neaut- o neautorizovaný vstup do budovy, musíme být technicky vybaveni k tomu, abychom tady tomuto přístupu zamezili. To znamená, že musíme vytvořit určitou nárazníkovou zónu, kde bychom mohli tedy ty potenciální výtržníky zadržet a to také znamená, že ten e, skleněný strop by měl být eh, vysoký přesně tak, aby zamezil tomu, že někdo přes hlavy naší ochranky se dostane do budovy. A tady bychom se rádili, rádi drželi modelu, který již používá Evropská vnější služba, kde tady už došlo ke změně konfiguraci eh, budovy a také v některých citlivých oblastech budeme muset změnit míru ochrany Eh, jinými slovy, nebudeme mít eh, normální sklo, ale neprůstřelné. To neznamená, že bude třeba vyměnit všechny tabule skla. Možná bude stačit přidat další vrstvu, minimálně tedy do určité výšky v těch citlivých oblastech. Prostě to sklo by mělo být neprůstřelné a to musíme zařídit rychle ještě v roce 2015. Také to znamená, že tedy vlastně na tohle věnujeme výdaje přednostně a výdaje na některé jiné projekty odložíme. Myslím, že se musíme tedy lépe chránit okamžitě a nepočká to další rok. Také je důležité, aby všechny naše IT programy, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti, byly schopny spolu komunikovat. V krizové situaci nechcete být nucen postupně konzultovat 16 různých programů. Potřebujete mít jistotu, že tedy k té výměně informací mezi různými programy dochází automaticky, že jsou schopny komunikovat. A to je také něco, co musíme zařídit relativně rychle. Byro také minulý týden rozhodlo o tom, že je třeba modernizovat naše vysačky. V tuto chvíli jsou už technicky zastaralé, komis, na komisi už došlo k výměně a my bychom rádi přejali komisní systém. To znamená, že eh, v té vysačka bude obsahovat více informací a eh, také ji nepůjde tak jednoduše falzifikovat jako současnou verzi vysačky. A pak je tu tedy eh, oblast internetové bezpečnosti. Tady nemáme žádná konkrétní rozhodnutí, ale je nám jasné, že budeme muset řešit problematiku eh, kódování e-mailů a s tím další související záležitosti. A konečně pátá připomínka se týká delegovaných a prováděcích aktů. My eh, anticipujeme eh, velký počet těchto aktů, zvláště v oblasti kolem finanční regulace, na to už upozornil tedy výbor pro hospodářské záležitosti, který už za předchozího legislativního období řešil velký objem těchto aktů a dá se čekat stejný vývoj i za tohoto funkčního období a je proto naprosto zásadní, abychom měli možnost tedy se ve věci orientovat, upozornit europoslance na to, co je nejdůležitější, nejožehavější. Je třeba si uvědomit, že delegované akty jsou legislativou a parlament musí mít právo se k ní vyjádřit, říct si ne. Ne, abychom tedy eh, až bude pozdě argumentovali tím, že jsme měli příliš velkou zátěž, nevěnovali jsme tomu dostatečnou pozornost a tak dále. Já si myslím, že eh, tedy obecně si Evropané nestěžují na evropskou legislativu, obecně, ale stěžují si na delegované a prováděcí akty v tom smyslu, že často bývají příliš detailní. A pokud eh, má tedy parlament možnost nyní eh, tento vývoj účinněji kontrolovat v porovnání s minulostí, měl by tuto možnost opravdu uplatnit. Já už jsem o tom hovořil se zpravodajem, to znamená, že ve výborech pro hospodářství, pro dopravu, průmysl a zaměstnanost bychom měli vyčlenit speciální personál, který by pomáhal eh, europoslancům právě v této záležitosti. Bohužel nyní každý rok také snižujeme počet zaměstnanců o 1%, takže za pět let to bude 5%. To znamená, že i letos pošleme 57 členů personálu domů. Pokud bychom k tomu nebyli nuceni, mohli bychom je použít právě za tímto účelem. Uvolní se nám tím ovšem 50 sedm pracovních míst, například tedy zaměstnanců, kteří odcházejí do důchodu, ale bohužel a tedy tady redeployment tuto problematiku neřeší. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji. Děkuji, pane generální tajemníku. Takže, milí kolegové, máte slovo. A nejprve pan Manka. Ďakujem za slovo, pán predseda. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu generálnímu tajemníkovi eh, za eh, také dalším vzácné návštěvě za názory k rozpočtu Evropského parlamentu. Eh, možná z těch eh, bodů, o kterých hovoří pan generální tajemník, ty výdaje na budovu krát v Lucemburku. No ano, eh, my jsme tady určitě pro řešení, která nám mohou do budoucna přinést úspory. Nicméně musíme být opatrní, aby nenastalo to, že eh, vynaložíme-li určitou částku kterou jsme někde ušetřili, aby ta částka nebyla základem pro budoucí zvyšování v příštích letech. Jsem zajisté rád, že dodržíme eh, ten podíl administrativních nákladů celkově na 20%. To je, myslím, praxe, kterou jsme za posledních deset let porušili jen jednou a neměli bychom ji tedy porušovat. Eh, pane generální tajemníku, hovořil jste o neférových pravidlech a já s vámi souhlasím. U eh, platu asistentů se může stát, že mu nabídnete o 100 euro více, než eh, je tabulková hodnota a už máte problém přičemž je to asistent, který mohl mít v minulosti podstatně vyšší příjem, je to kvalitní člověk, opravdu s výbornými referencemi a pokud mu dáte poloviční, poloviční plat, tak si ho moc nezískáte a já jsem tedy velice rád, že se snažíme tento systém přehodnotit. Když jste nastoupil, pane generální tajemníku, vzpomínám si, že jste zdědil určitý systém a od té doby jste ho strašně zdokonalil ať už v oblasti bezpečnosti služeb nebo také v dalších oblastech. Eh, pamatuju si, když nám tady padaly stropy, hm, tak se zjistilo, že ten systém není dokonalý. Neměli jsme odborníky, neměli jsme postupu, postupy, eh, které by těmto problémům předešly. A to eh, vše jste do toho vnesl by. Ano, ale to ještě neznamená, že by tam nemohlo být, hm, nemohl být prostor pro další rezervy, a proto eh, bych se odvolal na zprávu účetního dvora za rok 13, kde máme varování, že rozpočtový systém je příliš zaměřen na vynakládání finančních prostředků, ale je spíše třeba klást důraz na dosahování výsledků. Samozřejmě to se týká hlavně eurofondu a tak dále. Nemusí se to týkat eh, do značné míry Evropského parlamentu, ale chci říci, že jsme tady o toho, abychom odváděli nějakou práci, tedy legislativní práci, abychom se nerozptilovali něčím, do čeho nás tlačí snad média nebo někdo jiný. A pak si vytváříme zbytečnou byrokracii, byrokratickou bublinu, která může prasknout. Čili eh, pojďme tady cestou dobrovolného snižování byrokracie a tam se dají potom ušetřit prostředky abychom nemuseli zas natolik zvyšovat rozpočet Evropského parlamentu. Já jsem o tom hovořil minule, nebudu tady písemně rozvádět, ale třeba písemné otázky na radu a komisi, modré karty, eh, pozměvací návrhy, eh, které byly třeba odmítnuté. Eh, tam je možné ušetřit třeba papír v rámci EMASu a to dohromady dělá miliony eur, které nám pomohou Eh, zbytečně nezvyšovat rozpočet Evropského parlamentu. Pan zpravodaj říká, že běžné výdaje by se měly zvýšit o méně než 2%. Samozřejmě těch 2% jsme dosahovali také, když byla 2% inflace. Eh, v eurozóně je inflace dnes eh, spíše jednoprocentní, takže možná bychom se měli orientovat právě na tu inflaci. Čili, pane generální tajemníku, budeme-li posilovat administrativní kapacity, musíme dbát také na ten náš eh, závazek eh, snížit administrativu o 1%. Já jsem rád, že to chcete dodržet. Ale možná jsou tady ještě další požadavky na kapacity dalších zaměstnanců a tady eh, bychom možná většinou byli rádi, kdybychom šli do vlastních rezerv. Tady máme 6 tisíc zaměstnanců a určitě se najdou rezervy, eh, které by se daly identifikovat, třeba, já nevím, z odchodu do důchodu nebo z fluktuace, tady eh, bychom toho mohli využít hm, k tomu, aby se počet zaměstnanců do budoucna nezvyšoval. Děkuji. Děkuji, paní Gresle. Vždycky je zajímavá výměna názorů k rozpočtu parlamentu. Já bych se ráda vyjádřila pouze k jednomu bodu. Myslím si, že ty opravdové rozdíly mezi tím, co zajímá eh, europoslance, že tedy ten skutečný rozdíl není mezi eh, rozdíly, eh, rozdíl mezi poslanci, tedy mezi asistenty místními, a mezi poslanci v Bruselu, ale je to rozdíl tedy mezi těmi asistenty, kteří mají vlastně postavení zaměstnance parlamentu. A tady je třeba e, řešit e, situaci sekretariátu, kterou jsme se dlouhé roky nezabývali. I tady je tedy třeba jim e, ulehčit práce a je třeba Tady si uvědomit, že ne všichni možná práce sekretariátu používají, ale musí být k dispozici a pokud chceme tedy dosahovat skutečných úsporů, měli bychom se, úspor, měli bychom se zaměřit například na eh, tabulky tady v odměňování a ten rozdíl mezi zaměstnanci a našimi asistenty. To je tedy eh, skutečný eh, rozdíl a proto tedy apeluji na to, aby ty uh, úspory byly eh, činěny na správném místě. A já jsem byla eh, zvolena proto, abych odváděla práci, kterou ode mě moji eh, voliči očekávají a proto potřebuji určitý personál, abych tedy vypracovala opravdu smysluplné, smysluplná stanoviska a dejme tomu, že tedy nestačí 3000 euro, potřebuji tedy mít k dispozici větší částku na personální výdaje, navíc si asi nedovedeme přesně představit, jak velká bude pracovní zátěž do budoucna a je potřeba se na to připravit. Také si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom tady se zaměřili e, přesně tady na detaily toho nárůstu osobních výdajů, to by možná mohl udělat pan generální e, tajemník, mě by tedy zajímaly vaše eh, plány, pokud je o počet stálých zaměstnanců a agenturních zaměstnanců v tomto ohledu a také tedy pokud je o omezení počtu těch takzvaných eh, místních asistentů, eh, jsem proti. Chápu, že někteří kolegové deklarují 40 místních asistentů, ale já si říkám, no a co, prostě pracujeme pro Evropu, všichni máme určité možnosti. Možná, že mě v Německu by to neprošlo, ale pokud tedy vlastně e, kolega najde lidi, 40 lidí, kteří jsou ochotni pracovat za určitou nižší, části, nižší částku, tak má vlastně Eh, štěstí. Já si totiž myslím, že bychom neměli nivelizovat ty možnosti, které nabízí práce pro Evropskou unii a eh, proto tedy že opakovaně apeluji na to, abychom se zaměřili na úspory rozumným způsobem, zvláště pokud jde o úspory v rámci práce sekretariátu. Děkuji, eh, paní Gressle, pan Fernandeš mesa e o secretário-geral eh, Děkuji. Já chci pokratulovat eh, Beru a generálnímu tajemníkovi za dobře odvedenou práci a chci také pokratulovat zpravodaji panu Dipre, který odvedl vynikající práci. Evropská strana lidová již tradičně prosazuje myšlenku striktně regulovaného rozpočtu eh, a výdajů, které jsou oprávněné. To znamená, že tedy ty stávající výdaje musí být v souladu s legislativou a případně novelizovány podle nových pravidel. Také si myslíme, že ty eh, takzvané variabilní výdaje by měly být skutečně efektivní, měly by sloužit nějakému účelu. A nám jde o to, aby tady všechny ty eh, variabilní výdaje byly nějak odůvodněné. Je důležité, abychom v rámci parlamentu získali představu o tom, co je minimálně nezbytné. A jinak to nevysvětlíme evropským občanům, kteří vlastně tyto výdaje platí. Musíme jim vysvětlit, že práce na legislativě si vyžádá určité náklady a tyto náklady nemohou být plně přenášeny na evropské občany. To si nemůžeme dovolit a proto tedy souhlasím s tou myšlenkou stanovení toho nezbytného minima. Například by asi zahrnovalo práci na delegovaných aktech, to je důležité. Měli bychom mít možnost monitorovat práci na legislativě a nyní tedy máme 28 členských států. Pravomoce Evropského parlamentu byly posíleny a v důsledku toho, že Lisabonská smlouva vstoupila v platnost a my musíme mít možnost tyto pravomoce skutečně řádně uplatnit. Jinými slovy, potřebujeme rozpočet, který nám zajistí alespoň to nezbytné minimum a tady tedy gratuluji panu zpravodaji k tomu, že se snaží eh, to udržet na úrovni 2%. My tu v podstatě hovoříme o navýšení Pamatuju si debatu kolem něčeho, co už je dnes obvyklé, tedy připojení Wi-Fi, ale tehdy některé politické frakce byly proti tomu, aby byla obecně k dispozici. A dnes ho tedy všichni máme a stejní eh, lidé si najednou stěžují na to, že tedy to připojení k internetu není dost rychlé, případně k dispozici úplně všude. Takže, jak vidíte, i lidé se mění. Pokud jde o evropský rozpočet, Evropský parlament tedy je zodpovědný nebo za 4,1 a to nelze podceňovat. Parlament musí mít k dispozici nástroje, které mu umožní řádně vykonávat svoji činnost a mně je jasné tedy, že to řešení asi nebude jednoduché najít. Ale lidé, kteří vždycky eh, hovoří o tom, že mm, europoslancem má svoji důstojnost, že je třeba následně zajistit důstojné pracovní podmínky a odměňování asistentů. Zároveň jsou proti navyšování mest u těchto asistentů. To znamená, že jsou to populistická. Na jedné straně tedy eh, veřejně populisticky komentují evropský rozpočet a na druhé straně nejsou ochotni schválit pod nezbytná opatření. A pak je to tedy ta problematika těch místních nebo bruselských asistentů. Tedy tady je třeba si uvědomit, že ačkoliv je platí europoslanec, ty prostředky na to jdou eh, z rozpočtu Evropského parlamentu a nikdo, tedy europoslance, nenutí, aby eh, si najímali maximální možný počet asistentů. Pokud eh, mají pocit, že eh, na asistenty mají europoslanci příliš velký rozpočet, můžou být příkladem a nevyčerpat ho úplně. To je tedy vše, co jsem vlastně chtěl na začátku podotknout. Byro odvedlo dobrou práci, pan generální tajemník také, pan Dipre odvedl dobrou práci, také stínový zpravodaje a odvedli dobrou práci a já si, já jsem si tady jist, že máme k dispozici rozpočet, který zajistí eh, nezbytný manevrovací prostor pro europoslance. Pane Fernandeši, pan Sarvana. Uh, just very, very brief. Uh, děkuji jenom eh, bezpečnost, to, to, co nám říká pan generální tajemník, to mě velmi těší. Já eh, naprosto souhlasím s přístupem, který jsme zvolili. My tady o tom nemůžeme vést prostě obyčejnou rozpočtovou debatu. Toto, toto je důležitější. A za druhé, lokální asistenti. I toto může být do jisté míry otázka mest, ale eh, my eh, samozřejmě také máme eh, asistenty dva nebo tři v českých semích a to je něco jiného. Samozřejmě Eh, pokud máte víc než tři doma, tak eh, to je prostě příliš mnoho a eh, to bychom, to je v podstatě jakoba jakási sebevražda Evropského parlamentu v očích lidí a odpůrců. Já bych tady k tomu mohl mít nějaké návrhy, ovšem to je na jinou diskusi. Děkuji, pan Vali. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, zpravodaj Deprezovi a místopředsedům eh, zde i panu generálnímu tajemníkovi. Zde já nechci eh, se k tomu postavit eh, populisticky, ale upřímně, my všichni známe ten kontext eh, situaci, ve které jsme, víme, co dělají s rozpočty členské státy a jaké škrty se dělají ve veřejném sektoru, mm, na zaměstnancích a jak se i snižují důchody. A takže musíme zde být velice pozorní a chovat se tedy eh, čestně a eh, tak se i postavit k nějakým těm nárůstům případným v evropském rozpočtu. Protože když vezmeme doslova bod 9 eh, zprávy Depres, tak já zcela souhlasím s těmi 20% mm, v kapitole 5, to znamená dostat se pod 20% v těchto výdajích, ale samozřejmě zde, mm, já nevím, ať jsou to 2% nebo 1,1% index inflace, takže tam bychom měli pečlivě zvažovat eh, ta, eh, ty procenta, procenta, aby to nebylo vynakládáno jako výdaje na naše paláce tady. Takže zde samozřejmě zvýšení nákladů, které je nezbytné na bezpečnost, eh, zvýšení platové podle statutu, ano, mm, a, mm, takže zde e, asi by bylo vhodné to možná i ten statut nějak zrevidovat, e, pokud jde o tyto požadavky. My přece chceme strukturální reformy, chceme strukturální reformy po po členských státech, aby měnili své ústavy a tak dále. Takže my bychom také se měli nad tímto zamyslet. Dále, delegované akty, ano, mhm, to je přece, to je nezbytná činnost. Takže asi bude třeba provést eh, více než spending review. A protože tady máme my určitě bychom mohli tedy nalézt spoustu bodů, kde jsou výdaje, které bychom mohli tedy realokovat nebo uspořit, tak abychom tedy i vyslali ten hezký obraz občanům, kteří jsou rozhořčeni. A tady přece my jsme politici a rozhodujeme o výdajích parlamentu a přece eh, my se musíme především obracet k občanům a, eh, ne, a jakékoliv zvýšení nám nepřinese na popularitě. Zde máme tedy výdaje, které jsou nezbytné, ano, ale možná nezbytné budou výdaje na frakce. Já mm, se omlouvám, že asi budu proti předsedkyni výboru Kont Gressle, pokud jde o kvóty, částky na spolupracovníky 21 tisíc. Já myslím, že stačí. Pokud skutečně bychom chtěli zvýšit tyto výdaje, tak asi to bychom museli se i vzdát jiných výdajů a tam dělat škrty, já nevím, možná v perdiem nebo v něčem takovém. A, takže to jsou moje připomínky. Já se omlouvám, že asi nehovořím tady populárně, ale eh, ty jde o výdaje a ty nejsou populární. Děkuji, pane Vali. Pan Taran. Monsieur Pan Taran, děkuji. Pane předsedo, pane předsedo, pane generální tajemníku, jak víte, já jsem zástupce Estonská, což je země, která patří k těm nejchudším v eurozóně, ale zároveň se považujeme za mistry světa, pokud jde o tvorbu vyváženého rozpočtu. A já se tedy mohu připojit k tomu, co tu říkali kolegové z řad zelených. Parlament by měl jít příkladem v tom, jak hospodařit s rozpočtem, zvláště v těchto časech. Jak víme, členové tohoto parlamentu jsou voleni a proto jsou, je tedy jejich eh, pozice zvláště citlivá na eh, pokud je o názor veřejného mínění. A jestliže tedy do, proniknou na veřejnost zprávy o navyšování rozpočtu, alergická reakce části veřejnosti je zaručena. Proto pokud hledáme kompromis mezi dvěma a třemi procenty, já bych hlasoval pro 2% nebo něco kolem 2%. Nicméně, já osobně bych poměrně lehce obhájil důvod navýšení odměňování asistentů, zvláště těch mých, protože všichni doma v Estonsku i tady mezi kolegy vědí, že moji asistenti jsou daleko chytřejší než já. Vůbec tady mezi těmi zelenými to eh, přesvědčení zatím nepanuje a proto možná budou proti navýšení rozpočtu, a to dokonce i tomu rozumnému. Za druhé, počet místních asistentů, nevím proč, Já nevím, proč jsme tak diskrétní, jestliže jsou nějaké křiklavé anomálie v počtu místních zaměstnanců, tak navrhuji, abychom to zveřejnili a příslušní voliči se o nápravu sami postarají během příštích voleb. Pokud jde o přeskum iniciativ a priorit v rámci víceletých programů a projektů, které jsme zdědili z předchozího funkčního období, a tady mám otazník u té repliky v Berlíně, protože vybudování repliky parlamentária by se možná hodila do míst, kde je víc euroskeptiků než v Berlíně. A také budova Konrad Adenauer. Já chápu, že tam můžeme uspořit. tím, že zaplatíme jednorázově a nebudeme muset platit úrok, ale možná bychom se ještě měli zajímat o to, eh, zdali by tento úvěr nešlo přefinancovat za mimořádně výhodných nízkých úrokových sazeb, které jsou nyní k dispozici. A konečně velice pečlivě bychom měli vážit různé možnosti, než to jde k uzavření kompromisu mezi Pirem a rozpočtovým výborem. A pak bychom stejně pečlivě měli uvážit, jak výsledek sdělíme veřejnosti. Jestliže budeme oznamovat 2%, ale pak s pomocí různých výjimek se z toho stanou 3%, tak nám to neprokáže žádnou službu. To je z mé strany všechno. Děkuji. Kolbel. Děkuji, pane Tarande. Pan Kolbel. Děkuji vám, pane předsedo. Také já chci navázat na díky eh, panu zpravodaje a také mm, místo předsedům a panu generálním tajemníkovi. Eh, Vyslyšeli jsme si mnoho argumentů a já bych to chtěl nyní zhrnout, eh, tedy to, co je eh, podle mého, ale ne mého názoru důležité. Tak myslím, že skutečně je třeba si uvědomit, že se na nás opravdu zaměřují oči veřejnosti a musíme být tedy úsporní přímo příkladným způsobem. Čili to zvýšení do 2%, o to bychom se měli um, snažit. Všechno, co by bylo více, to by bylo příliš mnoho. A já si myslím, že je to také přiměřené, poněvadž to eh, konec konců jsme schopni eh, zúřadovat a myslím, že se shodneme, že eh, v oblasti bezpečnosti IT, eh, tady musíme přidat. Tady skutečně jsou rizika, eh, která si příliš nedovedeme ani představit. To znají pouze odborníci, ale ty scénáře mohou být hrozivé. Na to je třeba se připravit. Také pokud se týče fyzické bezpečnosti, ano, já si myslím, že eh, takový ten, ta, ta bezpečnost přístupu, eh, ano, má to svůj význam, ale zase eh, nepřehánět to, protože takové placebo, já si myslím, že tady absolutní bezpečnost, a dokonce ani relativní, to by stálo strašně moc peněz. My chceme, aby parlament zůstal otevřený, máme tady eh, mnoho návštěvníků, nemůžeme se tady nějak izolovat. Další otázka je otázka personálních nákladů na asistenty. Já si myslím, že tady je třeba prokázat odvahu a vytyčit směry, protože já skutečně eh, nemám pochopení pro někoho, kdo má desítky zaměstnanců, to prostě sem nepatří. Já taky si myslím, že je to také otázka ohrožování pověsti poslanců a tohoto parlamentu. Čili já si myslím, že skutečně bychom tady měli mít určité, určitá pravidla Eh, například eh, orientační poměr eh, peněz pro místní a domácí asistenty a také třeba pokud se týče místních asistentů, to bychom měli vycházet eh, také z místní mzdové úrovně. Jestliže je jich tady, já někdo má třeba 30 nebo tolik, tak třeba v Německu by to eh, nešlo, aby ty peníze nevystačily. Čili eh, v podstatě je třeba si vytvořit prostor Eh, takže eh, celkově se ty sumy by zvětšovat neměly, ale mm, pro jednotlivé lidi proč ne? Pane Kolmele, pan Kristoforu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se velice pozorně eh, vyslechl průběh diskuze a také tedy vyjádření pana místopředsedy a generálního tajemníka. Nesmíme však zapomínat na fakta. Rozpočet Evropského parlamentu tvoří jen 2% celkového rozpočtu Evropské unie. A my musíme hospodařit s našimi zdroji v rámci eh, celkového rozpočtu, zároveň však eh, je důležité si uvědomit, že jde jenom o malou část celkového rozpočtu. Také není dobré argumentovat populismem, to není třeba. Tím důležitým testem bude to, zdali parlament je schopen odvádět svoji práci. Pokud k tomu potřebuje 3 tak tady uh, si prosadíme ten horní limit. Je však, si, je však třeba si uvědomit, že tedy eh, je tu právo demokratického přeskumu našeho fungování a proto právě je tedy důležité ověřit efektivitu našeho fungování. Jestliže tedy omezíme naše fungování a parlament bude efektivní, tak to také přinese určité náklady. Máme memorandum ne proto, že jsme navýšili výdaje o 2 až 3 ale spíše proto, že jsme nebyli schopni s těmi výdaji hospodařit efektivně. Tím si říci, že není dobré se tedy omezit té argumentaci pouze na nějaká konkrétní čísla. Důležité je mít určité ukazatele, určité hlavní směry, které nám umožní poměřit efektivitu našeho fungování a efektivitu vynakládání našich výdajů. Čili nejsou to 2 nebo 3 jde o ten dojem, který mají lidé z naší práce. A důležité je, jak už řekl pan generální tajemník, abychom vzbudili správný dojem. Dojem v tom smyslu, že ty peníze jsou k dispozici, jsou vynakládány uváženě, měřitelným způsobem. A nesmíme zapomínat, že tohle je součástí celkového rozpočtu který tedy může přinést velké dobro. Děkuji, pane Kristoforu, pan Negresku. Poslední řečník. Děkuji velice. Já se vyjádřím k problematice odměňování asistentů. My se zodpovídáme i vůči našim voličům. Například u rumunských europoslanců je to 23 milionů voličů na 240 tisíci čtverečních kilometrech. A my jako europoslanci musíme mít možnost cestovat všude po této zemi. Musíme tam být nějak zastoupeni a proto potřebujeme víc asistentů. Nestačí jeden asistent eh, pro danou zemi. Jedna z hlavních kritických připomínek adresovaných eh, na europoslancům zněla, eh, že doma o nás nikdo neví, neví, co děláme, proč existujeme a proto bychom si neměli klást otázku v tom smyslu, zdali mít víc nebo méně asistentů. Je potřeba mít asistenty, kteří budou opravdu odvádět svoji práci. A jeden z našich kolegů, německý poslanec, tady řekl, že nechápe, jak může mít někdo tolik místních asistentů, tedy těch domácích. Podle pravidel parlamentu nemohu platit někomu u nás doma více než tisíc euro hrubého. A to je velká diskriminace v řadách eh, europoslanců na druhé straně nás to nutí zaměstnávat svít víc lidí, protože maximum, co takovému člověku můžeme zaplatit, je tisíc euro hrubého. Čili v těchto věcech existuje diskriminace, já jsem proti. A také jsme hovořili o našich aktivitách. Jakožto europoslanci, to je důležité. Lidé nespochybňují částky, které vynakládá Evropský parlament. Kladou si však otázku, zdali naše aktivity jsou užitečné pro občany. A pokud mají být, potřebujeme mít politické eh, tedy zastoupení tady, ve Bruselu, ve Štrasburku, eh, to znamená asistenty, kteří jsou do, dobře vzdělaní, dobře kvalifikovaní a stejně musí být k dispozici i doma. Proto já jsem proti tomu omezení, abychom například tedy zavedli pravidlo, že těch domácích asistentů může být maximálně dva. Nezapomeňte, že tedy naše eh, voličská základna se výrazně liší. U nás je to 23 milionů voličů na téměř 300 tisících čtverečních kilometrech a ty není jednoduché oslovit. Děkuji, pane Negresku. A než dám slovo panu místopředsedovi Sasolimu a Vilandovi a generálnímu tajemníku Velemu, tak bych se chtěl obrátit na zpravodaje Gerarda Depreze, aby eh, uzavřel potom, ale ještě předtím dovolte já osobně pár poznámek. Za prvé, veškeré ty poznámky, připomínky, které jsme slyšeli, jasně ukazují to, že eh, my jako rozpočtový výbor, my jsme eh, šli cestou nevděčnou a těžkou. To znamená, že rozpočet eh, jaksi neúprosně reflektuje realitu a politická realita často znamená být v opozici. Co mě tady překvapuje, že byla přijata významná rozhodnutí před třemi lety asi, rozhodnutí, podle kterých bylo rozhodnuto, že personální výdaje by měly každý rok klesat o 1% a v tom důsledku tohoto museli zaměstnanci akceptovat, že od z 37 hodin, to, že přejdou na 40 hodin týdně a důchodový věk bude eh, odsunut, přes podloužen na 65-66 let 62. Takže hm, to jsou velice jaksi eh, závažné statutární rozhodnutí. A když se podíváme na vývoj personálních výdajů eh, meziročně i přes ty všechny reformy, eh, tak musíme si říct, k jakému nárůstu by došlo, kdyby nebyly bývaly ty reformy. Možná, že tady je problém se statutem a víme, že Evropská unie prostřednictvím komise hm, Eh, je, funguje tak, že některé země musí teď provést sami strukturální reformy a parlament eh, v podstatě tady takovou laboratoří těchto strukturálních reform bez toho, aniž by samozřejmě se to mohlo dotknout jeho činnosti, schopnosti a efektivity jeho činnosti. A druhá poznámka. Zde bych chtěl vyjádřit přání, abychom se střednědobě zviditelnili. Předseda rozpočtového výboru eh, je eh, ex ofo členem eh, správní rady Domu historie Evropy. Takže nedávno jsem se zúčastnil zasedání tohoto statutárního orgánu a musím přiznat, že tady zrovna tak si tady ty rozpočtové Mm, ty, ta předvídatelnost výdajů zrovna není evidentní, že bychom měli tedy mít možnost předvídat výdaje do, na, na pět let například a mít jasno o možnostech, finančních možnostech. A na zasedání dotčené mm, správní rady, tak tam ti ostatní eh, mm, samozřejmě eh, chtějí tedy aby to bylo muzeum jako jiné muzeum, tedy kde eh, mm, lidé za vstup platí. A mm, i jak, jako zpravodaj, já bych si přál, abychom měli k dispozici alespoň tedy eh, na pět let, odhady investiční také, odhady investic, aspoň na pět let. Protože dnes akceptujeme, že eh, běžné výdaje, provozní výdaje se vyvíjí určitou cestou a mm, ale také bychom měli mít možnost eh, odhadovat nové výdaje do budoucna. Já chápu, že ten důchodový režim mm, není jasně eh, financován, respektive financování není zajištěno. A může nastat to, že v příštích letech eh, budeme muset do něho vkládat prostředky navíc, což budou tedy další provozní výdaje. A já bych tedy rád, eh, abychom zde měli větší předvídatelnost mm, výdajů, abychom měli o nich jasno dopředu, tedy abychom viděli, jakými výdaji se budeme muset v budoucnu zabývat. Takže mm, to jsou moje poznámky. Já chci poděkovat všem, kteří si vzali slovo, především našemu zpravodaji, našim místopředsedům a generálnímu tajemníkovi. Takže pokud souhlasí oni teď, tak dám jim slovo. Pan Sasol jako první. Ano, je především chci poděkovat za tuto rozpravu, za všechny příspěvky do diskuze, které v podstatě eh, nás přivádí k těm dvou, třem základním otázkám, politickým otázkám. otázkám. My dlouho jsme se snažili definovat ty základní linie a vy jste všichni experti na rozpočet a my víme, že Mm, parlament mm, určitě tedy bude v, v komunikačních prostředcích hovořit ještě o dalších. Ale zde mm, v těchto <clears throat> zde teď je možnost, abychom my řekli, konečně jednou, s konečnou platností řekli, že, že ta politika E, tedy není samoučelná, ale je tady proto, abychom mohli dělat dobrou práci, že ty e, služby jsou nezbytné, abychom mohli dělat řádně práci. Třeba ta otázka asistentů, vy víte všichni, že to je otázka mm, spíše takových politických kuloárních řeční. Vlastně tady nejde o to e, zvyšovat platy poslanců, ne Nejde o to zvyšovat jejich per diem, nejde o to, o služby, které jsou nezbytné pro dobrou parlamentní práci. Diskuze, jak jsem řekl, je pořád otevřená a protože to je agenda, eh, o které musí rozhodovat poslanci. Já, paní Kresle, vím velice dobře, že eh, ta otázka, tak jak vy jste ji položila, eh, je něco, co jaksi e, je citlivé pro naše veřejné mínění a musíme umět to dobře vysvětlit. Například pokud nebudeme schopni vysvětlit, že nejde o nějaké dávky poslancům, ne, že jde o služby a pracovně právní smlouvy, které se z toho financují, tak pokud to nevysvětlíme, tak nás nikdo nepochopí. A je třeba, aby nás pochopili všichni dobře. A okolik, dojde, okolik bude toto navýšeno? Ale že to je fond pro pracovně právní vztahy e, s poslanci. O tom rozhodnou tedy politické skupiny, ale e, správně se to popsala. Spravodaj také to vysvětlil velice dobře. Zvýšení rozpočtu. Já, pane Tarande, já to moc nechápu. Já nechci, aby tady došlo k nějakému zmatení pojmu. Pan zpravodaj Depres velice dobře vysvětlil, že nám jde o zvýšení o 2% těch provozních výdajů. To je obligatorní eh, výdaje, to jsou platy, eh, to jsou index, to je indexace platu, to jsou důchody. A poté tento rok je nutné to udělat dobře, protože za dva, za tři, za pět let, eh, aby se to nemuselo předělávat všechno. A to je tedy otázka té bezpečnosti. To musíme udělat dobře teď. Je to problém bezpečnosti, zabezpečení. A se musí přehodnocovat, já nevím, jednou za 20 let a ne každý dva roky. Každé dva roky. Naše prostory jsou dobře chráněné, takže my jsme vystaveni, všichni jsme vystaveni nebezpečí. V budovách tedy i na uh, Eh, sítích počítačových. A tady je třeba investovat peníze do toho. A jak to velice dobře řekl Depres, je třeba oddělit tyto dvě základní linie rozpočtu. A třetí poznámka, pokud dovolíte, protože i vy jste experti na tuto věc, takový dobrý parlament ten neškrtá na platech, ten racionalizuje služby. To je dobrá politika. Například my s kolegou Vilandem a s dalšími kolegy, my jsme museli řešit otázku, poněvadž v parlamentu jsou takové špatné zvyky, které panují. To znamená třeba eh, ty restaurační služby v parlamentu, 25 eh, let eh, má v gesci jedna firma. V Bruselu, ve Štrasburku i v Lucemburku. To je dobrá politika? Já myslím, že ne. My chceme po všech mm, zemích, aby zavedli hospodářskou soutěž, aby tam byla konkurence, aby Mm, eh, díky konkurenci se poskytovaly kvalitní služby a my to v parlamentu neděláme. Například tento rok vy, eh, vypíšeme eh, výběrové řízení na tyto služby a s tím jsme ji začali, protože minulý týden již byla vypsána výběrová řízení tedy a dovedete si představit, co to znamená, eh, že tedy zde eh, vlastně, jaké to mm, jak to, eh, že tady může jít o úsporu 1, 1 milion 600? Takže to si myslím, že dobrá politika. Toto bychom měli dělat. A, ale musíme dobře vysvětlit, jak je to tedy s platy a jak jsou to s těmi dávkami a vysvětlit to všem. Um, máme 28 eh, pracovních trhů a tyto smlouvy v Německu, v Itálii, ve Francii, v Bulharsku, v Polsku, to jsou smlouvy odlišného charakteru a i stojí tedy jiné částky. A <laughs> tedy musíme uh, Eh, to udělat tak, aby, já nevím, 20, 21, 23 tisíc nebo kolik euro, více méně. Aby to bylo eh, de facto stejná částka pro všechny. Eh, pro těch 750 poslanců z 28 států, které se velice liší v tomto. Zde paní Gressle má práv, právem, právem požaduje, aby zde došlo k té adaptaci. Ale O tom rozhodnou politické skupiny, protože na to je potřeba konsenzus poslanců. Děkuji. Děkuji za diskuzi. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo Sasoli, pan Wieland. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já se domnívám, že celé této debaty bychom neměli připustit dojem, jakoby eh, tady byl poslanci proti administrativě, administrativě frakce, proti frakcím a frakce proti poslancům. Eh, my se musíme chovat eh, jako tým dohromady. A prostě věci se musí měnit. Prostě některé věci, které byly dříve eh, v pořádku a na které jsme si zvykli, prostě už jaksi eh, nemohou eh, dneska stačit. Dneska máme, já nevím, dejme tomu zařízení, která tady dříve nebyla. Čili my musíme se dívat dopředu a přizpůsobovat se tomu, Eh, co přichází a připravovat se na to, co přijde. My prostě jsme jeden tým a eh, všichni buď eh, vyhrajeme nebo ne. Už čtyři roky jsme tady měli nulové přírůstky, zejména pokud se týče té příplatku sekretářského. Možná jsme to trošku i přehnali a ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by nás eh, za ty úspory pochválil. Eh, nikdo nezískal jediný hlas voličů. Eh, prostě poslanec, poslanci tohoto parlamentu ne, nejsou oblíbeni. Čili Každopádně eh, to období už skončilo a musíme teď eh, se vypořádat s tou Lisabonskou Evropou. A to znamená, že u toho tématu frakce eh, versus administrativa, tady je třeba najít nějakou rovnováhu, nějak to prostě vyvážit. A e, myslím si, že u e, zaměstnanců, poslanců tady můžeme udělat určitý krok dopředu. Já myslím, že zase e, tady se můžeme dovolit, zase tak špatně na tom nejsem. Ale ne, třeba v Americe ten parlament stojí zhruba 5 euro na Eh, jednoho američana. U tohoto parlamentu je to něco přes 3 eura. I když eh, je třeba říci, že aniž bych chtěl vyvolávat eh, debat, máme ještě navíc tři pracovní místa, tlumočení a překlady, to je u nás navíc a to dohromady je jedna třetina našeho rozpočtu. To znamená, kdybychom neměli eh, ty též rámcové podmínky, nebo kdybychom měli rámcové podmínky podobné jako v Americe, byli bychom na nějakých dvou a něco eurech. Čili já si myslím, že tady to nám může dodávat sebevědomí v debatě. Děkuji vám. Děkuji vám, pane eh, místopředsedo. Pan generální tajemník nyní. Eh, nyní vzhledem tedy k tomu, jaké je tady máme eh, plán, tak eh, my tedy budeme mít zasedání 24. března tento výbor s předsednictvem, ale ten termín ještě není úplně potvrzen, pokud vím. Můžete prosím to potvrzení nějak urychlit, aby nás potěšilo. A dále bych chtěl říct, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 19. přesen. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Tak především eh, je třeba říci, že tady eh, bylo vysobeno mnoho manitých názorů, ale celkově se dá říci, že tady nejsou eh, velké rozpory v pozicích. Je tady jedna či dvě obtížné otázky, ale celkově eh, myslím, že to je řešitelné. Vzhledem eh, k času se soustředím na ty přesnější otázky. Pan Manka hovořil o otázce inflace, tedy jakou, s jakou inflací počítat u těch eh, pevných výdajů parlamentu. To znamená tam, kde máme určitý eh, závazek, tak tam máme 2,2%. Eh, a to se týká platu, smluv a dohod a tak dále. Čili toto je kalkulace podle zvyšování cen. Paní Gressle se ptala na eh, vývoj eh, zaměstnanosti v parlamentu, eh, také naší organizační struktuře, organigramu. Pan Fernandez nám k tomuto návrhu poblahopřál, za to děkuji a hm, také správně řekl, že nejdražší jsou špatné zákony. Čili pokud budeme přijímat špatné zákony, budeme příliš drazí a také nejsme úplně eh, nejlepší v oblasti kontroly realizace a uvádění tedy našeho, našich zákonů do praxe. Pan Surama hovořil o bezpečnosti, podporuje opatření a také je třeba vyřešit otázku lokálně asistentů. Pan Vali říkal, eh, věci eh, nebo některé problémy se nemusí řešit prostřednictvím statutu. Ano, tato debata v minulém období byla uzavřena a eh, pan předseda tady několik opatření zmínil. My jsme prodloužili pracovní dobu ze 40 na 40, 42 hodiny a zvýšení odchodu věku do důchodu na 66 let. A pak je tady ještě otázka, která je trošku více ožehavější, a sice eh, kariéra končí na úrovni AD12. Eh, pokud ovšem má někdo eh, zvláštní zodpovědnost, eh, tedy jako eh, vedoucí úseku, tak eh, AT12. E, zatím byl systém, kde se postupovalo až na AD13, AD14 a to je samozřejmě velice drahé e, také s ohledem na systém penzí. A tady to automatické postupování bylo nyní zrušeno, e, poněvadž momentálně eh, se to mnoha lidí nedotkne, ale kumulovaný efekt za všechna ta léta a také na penze tady bude. To je opravdu značné šetření prostředků, pokud to budeme důsledně uplatňovat. A je třeba říct, že dosud tedy nikdo nezískal status poradce, který by umožnil postup na AD13 či 14. Takže my to skutečně konsekventně, eh, konsekventně prosazujeme. A závisí to také hodně na zodpovědnost za pracovníky a tak dále, ale eh, každopádně Eh, není tady žádný automatismus a eh, každopádně jde o eh, opatření, které bude mít ten největší finanční efekt. Pan Tarant hovořil o parlamentáriu. Ta debata k velkému parlamentáriu mm, byla tady již vedena, že je to tady e, úspěch nebo ne, jestli e, to mělo smysl nebo ne. E, my máme mnoho, tedy ty počty navštěvníků jsou takové, že jsme druhá či třetí nejzajímavější atrakce v Bruselu kapacita už je eh, de facto vyčerpána. No a jestli tedy eh, bychom něco zopakovali, eh, například Unterlin v Berlíně, to je důstojné místo. Pan Kelver říkal o tom, že bychom se měli orientovat na růst do 2% a o bezpečnost pořádku, s tím je spokojen a pokud se týče eh, asistentů, tam by měla být alespoň nějaká minimální úroveň, to je určitě otázka pro debatu s prezidiem. Pan Kristoforov řekl, že je důležité, aby prostředky, které máme, byly vynakládány rozumně, korektně a v absolutoriu na rok 13 eh, tam jsme měli zvláštní situaci, ne, eh, neskytili jsme žádnou kritiku ze strany účetního dvora, to samozřejmě nemusí být konstanta, ale eh, každopádně výsledek byl pozitivní. Pan Negresku poukázal na situaci v Rumunsku s tím, že aktuální, aktuální úprava platu, eh, platu místních asistentů že je příliš, eh, příliš přísná, že to má být do tisíce eur hrubého. No, eh, skutečně u těch kvalifikací, které jsou nutné, je to opravdu mezní a myslím, že pro určité členské země je to prostě diskriminační. Takže do budoucna bychom eh, to měli upravit flexibilněji. A pan předseda Atui eh, předložil několik otázek. Já už jsem hovořil o tom AD12, čili eh, tady ty platy skutečně přestanou růst tak hodně a ten efekt se projeví zejména s časem co se týče eh, Domu evropských dějin, přesně dodržujeme stanovené náklady, to znamená, eh, že ten rozpočet jsme si tady dohodli eh, s vaším výborem v roce 11-12, tak někdy to bylo. A mnoho z těchto nákladů to nejsou náklady navíc, poněvadž Eh, prakticky eh, všichni, všichni zaměstnanci tam budou přemístěni, převedeni odinut. Takže mm, my jsme prostě takto dali k dispozici eh, tabulková místa. To znamená, že ty roční náklady nejsou náklady navíc. Co se týče dlouhodobého sledování a tedy e, předvídatelnosti nákladu, to bude e, hodně záviset e, s novou strategii pro budovy. Ta příslušná pracovní skupina pod předsednictvím pana Vilanda už předložila návrh a to znamená, že máme od čeho odvíjet přesnější údaje do příštích let. Co se penzí týče, eh, tady máme určitou úlepu. Eh, tady komise eh, převzala určité penzijní závazky také za poslance, ale chybí nám tady dobrovolný penzijní fond, což je něco, co se musí vyřešit. Děkuji. Ještě tedy k tomu dohadovacímu řízení. My jsme si už dohodli. Datum je to tato středa, kdy se setkáme s panem eh, zpravodajem a s panem místopředsedou a pak vám budeme schopni sdělit, na kterém zasedání k tomu konkrétně dojde. Dobře, a nyní tedy vyzývám našeho zpravodaje, aby uzavřel tuto velmi bohatou výměnu názorů. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Já eh, eh, bych rád tedy zareagoval na připomínky členů eh, výboru tím, že bych to uzavřel třemi závěry. Za prvé, já myslím, že nemůžeme eh, v té diskuzi, kterou povedeme mezi tedy rozpočtovým výborem a eh, předsednictvem, nemůžeme tedy jak si nějak eh, dávat do opozice to, že bychom měli ctít Lisabonskou smlouvu a na druhé straně, že bychom Eh, měli tedy eh, eh, spíše ctít ty prostředky, které máme. Já myslím, že všichni samozřejmě chceme ctít Lisabonskou smlouvu. To není v rozporu. Za druhé, Většina těch liní, které jsem navrhl, tak tady si myslím, že z rozpravy vyplývá konsensus. A než začneme vyjednávat, tak já potřebuji vědět, Mm, jak si, budeme vyjednávat s předsednictvem, takže musíme eh, především mít jasno v tom, stály ty hlavní priority, které byly stanoveny a stály ta čísla, která navrhuji a eh, eh, ty míry eh, různé, které eh, navrhuji, stály skutečně, to bude mít souhlas. Vysvětlím, třeba jsme si stanovili určité cíle a priority. Ano, ale já jsem neřekla ani jedno slovo o úsporách. Já jsem nenavrhl žádné opatření, jak snižovat výdaje. Dnes jsme tady slyšeli, že to jsou priority, které ale znamenají navýšení rozpočtu je jasné, že asi budeme muset přijmout úsporná opatření. A já to vysvětlím jasně. Pokud potvrdíte můj návrh, a to je, že eh, provozní výdaje by neměly překročit 1,9%, když to 3,9% eh, to je návrh generálního tajemníka, tak tam bude 21 milionů úspor. To je mechanika, to je algebra. A já z těch 21 milionů mohu odečíst eh, tu část, která již figuruje v návrhu rozpočtu jako bezpečnost, jako počítačová bezpečnost budovy, což znamená, což ale znamená asi 15 milionů euro, pokud půjdete cestou mých čísel, tak to bude úspora 15 milionů. A já to říkám úplně s velkou jistotou čím, když vyjdeme tedy z toho, co vám navrhuji, čím více budete chtít zvyšovat to, čemu se říká alokace na sekretariát. Já vím, že generální tajemník eh, to naplánoval v rozpočtu a pokud to budeme chtít ještě zvýšit, no tak eh, to mm, je třeba vidět z pohledu těch eh, úspor, které třeba provést. Eh, já, eh, takže já si myslím, že u jiných věcí se dohodneme, ale zásadní je, mm, jak bych řekl, míra nárůstu nebo částka, o kterou na rostou ty dávky na sekretariát, jak se tomu říká. Pokud to bude jedna, pokud, takže 1,9, mm, ano, anebo více a potom zase budeme muset seškrtat to někde jinde. Eh, takže všichni si myslím, že se musíme pokusit tady <clears throat> delegace parlamentu, až bude vyjednávat s předsednictvem, tak eh, my navrhneme úsporná opatření, která jsou úplně nezbytná, pokud chceme respektovat zmíněný rámec čím eh, vyšší eh, ta dávka na sekretariát se zvýší, no tak eh, o to více bude muset snížit jiné posty. To je mechanické, mechanický výpočet. A já bych tedy z těch 21 milionů odečetl těch 7 milionů, které navrhuji dát do mimořádných položek, takže tam z toho vznikne 15 milionová úspora. A já si myslím, že každý by se měl chovat zodpovědně teď. Já nepochybuji, že se dohodneme. Určitě se dohodneme, o tom není pochyb, ale je třeba, abychom eh, si eh, si uvědomili, eh, jak, si, jak by měly fungovat ty spravedlivé podmínky diskuze nebo výměny, co za co. Děkuji, pane zpravodaji. Takže tím jsme skončili s tématem návrh rozpočtu parlamentu na rok 2016 a e, teď se ještě potom vrátíme k mandátu na schůzi koordinátoru, která se bude konat hned teď po z této schůzi rozpočtového výboru. Já bych rád, abychom velice rychle i znali datum e, e, toho eh, vyjednání se předsednictvem, protože indikativní hlasování by mělo proběhnout eh, ve výboru 16. Eh, dubna, 27. dubna odsouhlasení návrhu odhadu, předběžných odhadů a 27. a 28. dubna závěrečné hlasování ve rozpočtovém výboru a, e, a na plénu koncem dubna. Vidíte, že máme velice na, na, e, e, krátké termíny. A 16. dubna by se tedy měl vyjádřit rozpočtový výbor a proto bych rád, aby to předběžné vyjednávání s předsednictvem začalo dostatečně brzo abychom měli možnost eh, jaksi ke zbližování názoru, eh, pokud tam nějaké názorové rozdíly budou. Takže děkuji, děkuji hostům, děkuji, že přišli a děkuji za eh, vysvětlení týkající se přípravy rozpočtu. Děkuji i místopředsedům tedy a děkuji generálnímu tajemníkovi konkrétně. Monsieur le Président, au revoir. Très gentil. Au revoir. À bientôt. Bien, nous allons aborder maintenant Nyní se budeme zabývat eh, návrhem rozpočtu na 2015 a takže eh, paní Toma a, a eh, Paní eh, Gardia Saval, děkuji, pane předsedo, velice. My máme velký sklus s pořadem jednání, takže to jsou jenom dvě věty, jak jsem řekl, a týká se to změny finančního rámce, týká se to změny rozpočtu a takže zde Mhm. Týká se to Fondu soudržnosti a skluzu s odsouhlasením finančního rámce. Jenom bych chtěla připomenout, že zde máme odstavec v tomto návrhu, ve kterém jsme řekli, že samozřejmě zcela souhlasíme s tím, aby veškeré nevyčerpané prostředky eh, přešly do roku 2015 a eh, samozřejmě i my eh, tedy mm, jsme Um, ukázali, že máme obavu s platbami a uh, že tedy mm, a s tím, jaký, dopad, uh, jaký bude dopad skluzů s plněním rozpočtu právě na tyto platby. To je vše. Děkuji. Paní zpravodajko, kdo by chtěl slovo? Nikdo? Pan Miresan, děkuji. Děkuji pane, před, děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně jménem naší politické frakce. Také vítáme rozhodnutí komise převést finanční závazky v rámci víceletého finančního rámce E, ale upozorňuji tedy, že je nutné zvážit dopad na dlouhodobý aspekt financování. A pokud jde o rizika závazků, vzhledem k tomu, že operační programy byly v celé řadě členských států přijaty se spožděním, narostly nároky za rok 2015 téměř dvojnásobně a já v tom vidím tedy e, určité riziko. Myslím si, že komise by měla být flexibilní aby se ujistila, že tedy bude vyplaceno jen to, co je naprosto nezbytné. Chci zdůraznit, že tady běží dvě paralelní řízení a to je velice důležité říci hned na začátku. Jedno řízení se týká změny rozpočtu na rok 2015 a pak tady tu máme tu paralelu v textu kterou je vlastně revize víceletého finančního rámce. Je to tedy v textu odděleno, ale samozřejmě mezi oběma procesy existuje komplementarita. Proč? Protože to je ve víceletém finančním rámci, tedy příslušném nařízení k tomuto finančnímu rámci, které dává možnost převést závazky z jednoho roku na další, pokud operační programy nejsou ještě zralé. A víte, že ty operační programy se dělí do tří skupin, ty, které ještě nejsou zralé, ty, které jsou v přípravě a ty, které tady automaticky fungují. A pokud nedodržíme toto rozčlenění, budeme mít problém, protože nedodržíme pravidlo N plus 3. A teď je otázka, co si zvolíme jako východisko. Dopad víceletého finančního rámce nelze měřit pouze rokem 2015, ale také 2016 a 2017 v závislosti na konkrétním fondu. A my se tedy snažíme, jak tady, tak eh, prostřednictvím návrhu reformy víceletého finančního rámce o, o urychlené přijetí některých politik v rámci daného období. Měli bychom uspět a celý proces by se tím výrazně zjednodušil. Merci, Děkuji. To je situace taková zvláštní. Všichni chceme stimulovat investice, aby skutečně investice se eh, participovaly na růstu. A teď máme víceletý eh, rámec, který byl odhlasován na konci roku 2013. Možná to je chyba z minulosti, že jsme ho odsouhlasili trochu pozdě, ale, pod, eh, ale pod, mus, potřebovali jsme rok a půl, než jsme ukázali, poukázali na to, že eh, Evropská unie v tomto je nečinná a že musíme reagovat. A mm, mm, my jsme tedy vyjádřili přání, že to, co nebylo eh, eh, provedeno, realizováno v roce 2014, tak aby to bylo realizováno v roce 2015. A bylo by paradoxní teď, když chceme stimulovat investice prostřednictvím Junckerova plánu, aby i ta ustanovení v tom víceletém finančním rámci, aby trvala tak dlouho, aby se to tak vleklo, paní tajemnice. Nějaké připomínky? Ne. Takže upřesňuji, že pozměňovací návrhy by měly být předloženy nejpozději 25. března a hlasovat ve výboru eh, bude 16. dubna a eh, i 29. Eh, potom v plénu a mm, s tím, že opravný rozpočet číslo 2 na rok 2015 se odsouhlasí tedy v této době. A já bych chtěl tedy, abychom eh, aby tedy, eh, tedy tato věc EGF Mori Dicro ve Francii, to je a pan Delano je zpravodaj, tedy je to věc Dicro, Mori Dicro. Ano, jde o žádost Francie zmobilizovat prostředky z toho globalizačního fonda, pokud jde o firmu Mori Dicro, a zde to je 2395 hm, hm, zaměstnanců propuštěných, hm, kteří žádají o převedení na jinou práci a e, e, z celkového 4215 a Molly Dicro po Geodisu byla druhá firma, která e, prováděla, tedy, která dělala ty spediterské firmy zasilatelské, tedy která přepravovala zboží a zásilky, druhá největší firma, ale je pravda, že tento trh klesl ve Francii o 21% mezi lety 2007 až 2012 2014 a i fyzicky produkce tedy samozřejmě klesla v Evropě, což znamenalo snížení cen a paralelně tedy i e, se e, zvedly náklady na materiálové náklady, náklady na e, benzín, na pohonné hmoty, což znamenalo, že tato firma musela na sebe vyhlásit konkurs a 26. listopadu tedy Eh, eh, mm, byla zahájeno eh, řízení a od května tedy tato firma nefunguje, takže zde mm, šlo o to E, e, za, znovu zaměstnat tady 2107 zaměstnanců, což se podařilo, zbytek zůstal pořád na dlažbě a 2800 e, zůstalo tady na dlažbě a 2000, více než 2000 tedy i souhlasilo s tím, že bude, půjde nebo přijme práci, která jim byla nabídnuta díky tomu globalizačnímu fondu s tím, že francouzský stát předem všechno financoval, protože předfinancoval tuto pomoc a naše ministerstvo, tedy práce, předem financovalo eh, tuto akci, na kterou teď se má čerpat. Chce se někdo vyjádřit? Někdo? Děkuji, pane Dnano, za tuto prezentaci a deadline termín je 23. březen, termín pro pozměňovací návrhy. Budeme hlasovat v rozpočtovém výboru 1. Eh, dubna, nikoli 31. března, to bude ten seminář, a 15. dubna eh, tedy na miniplenárce, jak se to nazývá, tak eh, budeme o tomto opatření hlasovat. A teď k k Evropskému sociálnímu fondu. Zde máme návrh změny podmínek financování eh, té takzvané iniciativy zaměstnanosti mladých. To je iniciativa, která byla zahájena na konci roku 2013 a ale byla poté upravená v nařízení, které bylo takové velice jaksi příliš uvážlivé, protože to předfinancování se omezilo pouze na 1% těch odhadovaných výdajů a pokud mm, a takže poté to bylo zvýšeno na 1,5% e, pro e, ty členské státy, které mm, podlehají tomu různému programu, které podlehají těm programům. A teď jde o to, navrhuje se zvýšit to předfinancování na 30%, což je velice významný nárůst, 30% za podmínky, že dotčený členský stát bude schopen vynaložit alespoň 50% těch výdajů v prvních 12 měsících, tedy sám do toho vloží 50%. To jsou základní podmínky pro to, aby členské státy urychlily uh, celý ten postup, celý ten proces. Rada, eh, to byla rada, která se takto vyjádřila, která si to přála. My jsme si mysleli, že bychom mohli mm, předložit zprávu k tomuto na základě článku 53. A vy jste tedy mě pověřili tímto mm, mm, a moje poznámky zní takto. Proto, aby eh, tato opatření mohla plně fungovat v dotčených státech, tak je velice důležité, aby eh, eh, byly provedeny nezbytné strukturální reformy. Kromě toho se domnívám, že můžeme Eh, zde motivovat i k mobilitě, pokud v daném členském státě existuje obzvláště vysoká míra nezaměstnanosti a tyto prostředky, tento fond bude vyhrazen určitému geografickému sektoru, kde existuje vysoká, příliš vysoká míra nezaměstnanosti mladých. Eh, týká se to 25%, to je ta hranice, která je stanovená. A pokud v daném regionu tedy bude existovat nedostatek pracovních příležitostí, tak by bylo dobré motivovat ty mladé lidi, aby se přestěhovali do těch regionů, kde existuje větší potenciál zaměstnavce. A zde bych chtěl využít tohoto sdělení a říci vám zároveň, že si přeji, abychom mohli provést takový pilotní projekt, který se týká učební, učebních oborů v Evropě. My máme program Erasmus pro studenty, máme i opatření pro učně, učňovské školství, ale učni, kteří eh, participují na mobilitě, tak ti většinou jezdí pouze na pár týdnů Tady by šlo o to motivovat je, aby jeli někam aspoň na rok a aby tedy takto začali pracovat v jiné zemi. Je nepopiratelné, že ty země, které provedly strukturální reformy a jejichž ekonomika je konkurenceschopná, tak jsou eh, sto lépe snižovat eh, tuto skandální nezaměstnanost mladých a země, které mají dobré učňovské školství, tak to jsou země, které dávají určité podmínky, mm, mm, jak, se, jak vstoupit na trh práce a tam v těchto zemích, jak si ty podmínky jsou lepší než v těch zemích, kde to učňovské školství zatím ještě v plenkách. Tak to jsem vám chtěl říci u příležitosti prezentace této zprávy. Kdo by se chtěl vyjádřit k tomuto tématu? nevidím. Nevidím, že by někdo žádal slovo, takže upřesním jenom, že pozměňovací návrhy je třeba předložit nejpozději do 17. Mm, března. 24. března mm, budeme hlasovat. Ne, ne, 1. dubna. 1. dubna budeme hlasovat a 16. dubna výbor EMPL, to je gestorský základní výbor, e, ten, e, tedy tam se bude hlasovat e, ve výboru pro zaměstnanost, se bude hlasovat 16. dubna. Paní Liat Niriada připravila zprávu z vlastní iniciativy příležitosti zeleného růstu pro malé střední podniky. Spravodajka zde dnes není. Skupina GUE by měla nalézt náhradníka. Já nevím, zdali skupina Goe našla náhradníka či náhradnici za paní Niriada. Tedy je tady někdo, kdo by nahradil paní zpravodajku. Každopádně zpravodajka žádá, aby rozprava o, té, o tomto bodě byla otevřena, tak aby malé střední podniky, které by si přáli, aby ne, promiň, promiňte, aby všichni, eh, kteří eh, by se chtěli vyjádřit, mají k tomu názor, tak aby to udělali protože určitě jste se obeznámili s její zprávou, takže kdo by se chtěl vyjádřit eh, k tomuto tématu? Já nevidím, že by někdo měl zájem. Ještě upřesním, že pozměňovací návrh je třeba předložit nejpozději do 19. března. Hlasovat v rozpočtovém hm, výboru budeme 1. dubna. Ano, pan Torvalds chce slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, myslíme si, že některé formulace v její zprávě jsou tak trochu vágní a proto jsme panu, paní zpravodajku, tedy její sekretariát dnes kontaktovali a požádali jsme, zdali by tyto formulace nešlo zpřísnit, aby tedy byly konkrétnější a závaznější a doufám, že se to podaří. Bez mikrofonu děkuji. Hlasovat v rozpočtovém výboru budeme 1. dubna a ten gestorský výbor, tedy výbor ITRE, ten bude hlasovat 14. dubna. Monsieur de Nano. Pan Denano připravil zprávu o o e, podpoře hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Unii. Pane předsedo, já jsem chtěl představit tuto zprávu, poněvadž e, jsem skonstatoval, jak významné jsou strukturální fondy na e, území. Já to vím jako hejtman, jako předseda kraje. A já vím, že i strukturální fondy hrají důležitou roli eh, eh, v celé Unii, v tomto smyslu tedy hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Jsou důležité pro zaměstnanost také a je pravda, že FEDER, eh, tedy ten sociální fond a fond regionálního rozvoje, kdyby neexistovaly, tak by došlo k ještě k větší nezaměstnanosti a k většímu úpadku. Eh, výroby a eh, samozřejmě vždycky tady existuje takový posun, eh, mm, časový posun mezi odsouhlasením a realizací. A tato politika soudržnosti dnes je v podstatě přehodnocována, pokračuje se v ní, máme nové politické orientace této politiky a mm, e, cílem je podporovat i výzkum, inovace, rozvoj, vzdělávání, samozřejmě e, potom bezuhlíkovou ekonomiku, boj proti nezaměstnanosti, sociálnímu vyloučení a také i pomáhat malým středním podnikům. A víme, jak je důležité, aby malé střední podniky v Evropě hrály zásadnější roli mm, při hospodářském rozvoji daného území. Je pravda, že tato nová politika soudržnosti e, znamená e, plnit takzvaná 3S. Jde o inteligentní a udržitelnou strategii a regiony, alespoň ty ve Francii, které znám nejlépe, tak ty na to vsadili, protože všechny regiony mm, e, zvažovali, mm, jaký ten vývoj bude nejlepší pro jejich území a najednou takto ty mm, mm, mm, samozřejmě zde eh, Unie má velké perspektivy, protože jim pomáhá snižovat rozdíly, tedy sociální, hospodářské i územní. A je to podpora nejméně rozvinutým regionům a to je zásadní podpora z Evropy. A já jsem rád, že se nám podařilo i zavést ty takzvané regiony přechodné. To jsou regiony, které dnes úplně tedy nejsou ještě rozvinuty, ale nespadají do těch nejméně rozvinutých a těmi teda také třeba pomoci. Dále, eh, priorita těchto fondů zapadá eh, tedy i do těch plánů investičních. Jde o to tam podporovat investice. A mm, zatím samozřejmě stojí velice zajímavá strategie a to právě snažit se podporovat investice především a i, eh, i eh, soustředit, eh, koncentrovat finance, financování a měřit úspěch těchto politik. To je důležité. Měřit vždycky dopad těchto politik soudržnosti a to především ve městech, která nejvíce je potřebují a proto je třeba zapojit všechny dotčené zainteresované partnery, kterým leží na srdci hospodářský, sociální a teritoriální rozvoj. A dnes eh, eh, i máme 28 těch partnerských vztahů, které eh, byly předloženy komisi, vyjednává se o nich, ale tendence se jeví jako uspokojivé a ten rozpočet víceméně eh, eh, reaguje na naše očekávání. Takže já bych eh, zdůraznil základní osy. Za prvé třeba dbát na to, aby investiční plán, který navrhuje Jean-Claude Juncker, aby skutečně se opíral o princip adicionality. Za druhé, druhý aspekt zprávy je, že ano, hm, jak jsme často říkali tady v rozpočtovém výboru, otázka nezaplacených faktur, ta se pořád opakuje v politice soudržnosti. Je, mm, takže to je třeba konečně vyřešit jednou provždy. A je třeba apelovat na komisi a na radu, aby skutečně plnili své závazky v této oblasti. A dále, eh, když analyzujeme eh, pozitivní eh, aspekty analýzy, Eh, když analyzujeme pardon, pozitivní eh, aspekty reformy, tak je třeba eh, si říci, ano, je dobré, že koncentrujeme zdroje na omezený počet priorit, s tím, že nesmíme zapomínat na specifické rysy. Máme zde přímořské regiony mm, nebo horské regiony, klimatické rozdíly zde existují, takže je třeba, abychom aspoň zachovali minimální flexibilitu pro tyto regiony, aby mohly čerpat ze strukturálních fondů. A především chci zdůraznit jeden fakt, a to, že eh, makroekonomická kritéria, makroekonomická kondicionalita, tak jak tam byla vložena, to je nemo, neúnosné, protože eh, zde mm, mm, ty regiony by musely plnit tyto makroekonomické eh, podmínky, a mm, takže bychom rádi, aby zde nebyl tento ukazatel začlenován a je třeba tedy eh, zrevidovat eh, toto mm, a i z pohledu tedy vlastních zdrojů a plateb eh, v rozpočtu, a, mm, protože samozřejmě to má velký dopad na politiku soudržnosti i na realizaci projektu jako takových. Samozřejmě děkuji a jsem k dispozici pro případné dotazy. Děkuji, pane Denano, děkuji za zprávu. Jsou tady nějaké poznámky, připomínky? Pan Fernandez. Rapidamente, senhor presidente. Era importante que todos os... Velmi stručně, pane předsedo. Myslím, že je důležité, aby operační programy v rámci politiky soudržnosti byly implementovány nyní. A pokud jde o platby v rámci víceletého finančního rámce, my doufáme, že příslušné podkladové dokumenty budou akceptovány a nedojde k žádným odkladům a spoždění, pokud je o platby. Je důležité pochopit to, že politika soudržnosti může významně přispívat nejenom v rámci budování infrastruktury, ale také například pomáci, pomáhat podnikům v rámci restrukturalizace, v reakci na potřeby životního prostředí a tak dále a může tedy vést i k vytváření pracovních míst a růstu. Děkuji, paní pana. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Im Namen meiner Fraktion. Děkuji, pane předsedo. Jmenem své frakce eh, bych ráda srdečně poděkovala panu spravodaj, paní zpravodajce za eh, stanovisko, které jde správným směrem a je vhodným východiskem pro další debatu. Znamená, nám zdůrazňuje význam kohezní politiky a veřejných investic v dobách krize. A také se to hovoří o eh, nesplacených eh, pohledávkách, mm, což také podporujeme, tak jak se k tomu staví. Eh, také bychom eh, rádi řekli, že eh, jsou zde záležitosti, které bychom rádi více zdůraznili, jako je třeba princip partnerství, což můžeme tedy dát do plánování a provádění strukturálních opatření. Já myslím, že to je něco mimořádného v rámci Eh, strukturálních fondů a to znamená, že se můžeme eh, při dalších eh, investicích bavit o tom partnerském principu. A také důležitost je tady zelené ekonomiky a zelené zaměstnanosti, čili také třeba v rámci regionálních fondů by měla být určitá část vymezena na opatření na ochranu klimatu. To je, myslím, důležitý bod. A také si myslím, že vzhledem ke stanovisku Evropského účetního dvora, eh, tak bychom tady mohli zmínit více transparentnost, budování kapacit, opatření pro boj proti korupci, to by asi tak mělo být. Čili toto bychom si představovali a jinak si myslíme, že to jde skutečně správným směrem. Děkuji, pan Marží. Pane předsedo, děkuji za naši politickou skupinu. Já chci eh, skutečně eh, kvitovat se spokojením, kvalitní práci kolegy Dynano a omezím se na pár poznámek. Během posledního funkčního období jsme eh, vyjednávali o celém nařízení o soudržnosti a mm, tato nařízení jsou nyní stabilizována až do roku 2020. Například eh, já jsem se zúčastnil vyjednávání o CPR, tam jsme eh, eh, měli velice mm, jaksi pádné argumenty týkající se těch eh, makroekonomických ukazatelů, kondicionality a teď je třeba tedy pracovat na perspektivě po roce 2020 a začít na tom pracovat hned, protože 16. zpráva o mm, soudržnosti nám ukazuje, že cíle soudržnosti mm, od krize mm, se zhoršily. Tedy od roku 2008 došlo ke zhoršení plnění cílů soudržnosti, takže je třeba Eh, tedy se postavit eh, těm různým projevům, které se snaží oslabit eh, tuto politiku, která skutečně je jediná, která pomáhá v době krize. Je to politika solidarity, která je důležitá, ale soudržnost znamená také participaci na cílech, jako je růst a znamená to i participovat na investicích v regionech. A pokud jde o platby, to jsme řekli jasně, nic nebylo vyřešeno dlouhodobě zatím. Víme, že eh, v roce 2016 až 17, tedy v polovině eh, času, tak opět mm, v polovině té lhůty opět budeme mít velké množství nezaplacených faktur a opět to bude situace, která se může stát nezvladatelnou. A tím bych skončil, protože již tak to máme sklus. Děkuji. Nikdo jiný nechce slovo, pane Dedano, je to jasné? Ano. Děkuji všem za připomínky. V podstatě um, budu se těšit na pozměňovací návrhy, abych mohl maximálně zohlednit vaše názory. Mikrofon. Eh, se stručně, pane předsedo. Eh, eh, takže zde teď mám poslední zprávu Charlesa Gerence, který se omlouvá, nemohl se zúčastnit. My zde nemáme žádný velký problém. Je to stanovisko, které se týká našich kompetencí, takže my jsme nevstupovali do témat, která nespadají do naší kompetence, a takže já bych zmínil pouze tři témata. Například on žádá, aby během průběžné revize víceletého finančního rámce, abychom vzali do úvahy e, e, nárůst potřeb na humanitární pomoc, což si myslím, že je zcela přijatelné pro všechny politické skupiny. Na druhé straně zdůrazňuje, že pokud jde o rozpočet, tak abychom mohli eh, bez nějakých eh, skluzů čelit problémy, eh, problémům s humanitární pomocí, tak je třeba, abychom dbali na eh, princip parity závazků a plateb. A mm, samozřejmě mm, pomoc, rozvojová pomoc je jeden z hlavních nástrojů pomoci třetím zemím, takže máme zde ten cíl 0,7 procent hrubého národního produktu takže, pane předsedo, já myslím, že zde asi všechny politické skupiny bez problému podpoří, podpoří toto stanovisko. Son. Nikdo nechce slovo, takže chci poděkovat panu Deprezovi, že nahradil pana Gerence 0,7%. Ano, to je krásná věc, ale členské státy mají velké potíže teď vzhledem k rozpočtům. Uh, vůbec respektovat tento závazek. Závazek, který by mohl eh, přispět k tomu, že bychom i uklidnili ty migrační toky. Dobře, takže teď jsme skončili se zprávami a můžeme přistoupit k hlasování. A pokud jde o ty transfery, takže budeme hlasovat jmenovitě, musíme hlasovat vždycky. Nejprve týká se to eh, globalizačního fondu žádost Atika Broadcasting Řecko, zpráva pana Kirstose. Můžete připraveni hlasovat odstavec 7. Kompromis A, kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Kdo je proti? Zdržel se? Je odsouhlasen. Odstavec 8a, pozměňovací návrh číslo 2, sou, zpravodaj souhlasí, kdo je pro, kdo je proti, děkuji, kdo se zdržel, odsouhlasen. Odstavec 8b, návrh číslo 3, zpravodaj souhlasí. Děkuji, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh odsouhlasen. Odstavec 9a, Mm, pozměňovací návrh číslo 4. Souhlasí zpravodaj, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je odsouhlasen. 9b. Návrh číslo 5. Zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Zdržel se? Odsouhlasen. 9c. Návrh číslo 6. Zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, návrh odsouhlasen. Odstavec 9, návrh číslo 7, ale ten je již obsažen v kompromisu A, takže 9E, návrh 8. Kdo, zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. 9F, návrh 9, zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Děkuji. Kde proti nikdo, takže všichni se hlasovali pro, myslím, nikdo se nezdržel. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu, takto pozměněném elektronicky. E, takže zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. 29 pro, 3 proti. Návrh odsouhlasen. Nyní přejdeme. Eh, opět eh, je to globalizační fond, Attica Publishing Activities. Spravodaj je pan Christoforu. Odstavec 5, pozměňovací návrh 1, zpravodaj souhlasí, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti, kdo se zdržel, je odsouhlasen. Odstavec 7, kompromis A, kdo je pro, jde proti? Kdo se zdržel? Kompromis je odsouhlasen. Odstavec 8a. Návrh číslo 2. Souhlasí zpravodaj, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je odsouhlasen. Odstavec 8b. Návrh číslo 3. Zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není. Návrh je odsouhlasen. Odstavec 9a, návrh číslo 4. Zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odstavec 10a, ten je ale obsažen již v kompromisu A. Odstavec 10b, návrh číslo 6, souhlasí zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je odsouhlasen. Odstavec 10c, návrh číslo 7, zpravodaj souhlasí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Není 10d, návrh 8, zpravodaj souhlasí, kdo je pro, dolů, kdo je proti, zdržel se, není. Takže nyní hlasujeme o celém takto pozměněném návrhu, a to jmenovitě, elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Takže zpráva je odsouhlasena 30 hlasů a pro a 3 byli proti. Nyní přejdeme k eh, zprávě Lufthansa Technik. Pan Denano něco chce? A eh, můj systém nefungoval, takže mě tam připočtěte. Lufthansa, Lufthansa Technik, eh, pan Negresku, E, takže odstavec 1, 2, e, kdo je pro? Proti? Aha, není to jasné, takže bych rád, abychom hlasovali elektronicky o odstavci 1. E, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaté 17 proti 16. Takže nejistota tam byla. Eh, nyní odstavec 1, pozměňovací návrh 3, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím si, že odsouhlasen. Ne, já jsem se neptal, kdo se zdržel, ale odsouhlasen, dobře. Odstavec 1, návrh číslo 4, zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti? Tak chcete zkontrolovat to? Návrh číslo 3. Pozměňovací návrh číslo 3. Ten byl odhlasován. Ne. Jmenovitě jsme odsouhlasili jedničku. Mm, trojka. Tam jsem měl pocit, že většina byla pro. Ne? L'amendement numéro 1 vient à la fin. Návrh číslo 1 ten je na konci. Až. Návrh číslo 1 je na konci. Se omlouvám, ale eh, eh, socialistický seznam začíná Eh, pozměňovacím návrhem číslo jedna, tak my jsme se drželi našeho, eh, našeho seznamu a neposlouchali jsme vás. Vaše čísla jsme neposlouchali, takže eh, ano, návrh číslo dva, no tam budeme hlasovat pro, samozřejmě. No dobře. Naštěstí byl odhlasován návrh číslo dva, naštěstí ano návrh číslo 3. Hmm, takže vy jste si mysleli, že to byl návrh číslo 2. Aha, no tak ten taky tady prošel. Takže teď návrh číslo 4, ten byl taky odsouhlasen. Návrh číslo 5 k odstavci 6a. Souhlasí zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je odsouhlasen. Odstavec 6a, návrh číslo 6. Zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je odsouhlasen. Odstavec 7 a návrh číslo 7, zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není nikdo. 7b, návrh číslo 8, zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti? Není, takže je odsouhlasen. 8a, návrh číslo 9, zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je odsouhlasen. 8b, návrh číslo 10, eh, zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Eh, odsouhlaseno. 8c, návrh číslo 11, eh, zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? Nevidím, kdo, nikdo se nezdržel. Odsouhlasen. Mm, odstavec 9a, návrh číslo 12, zpravodaj souhlasí. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, je odsouhlasen. Odstavec 10, návrh číslo 13, eh, zpravodaj souhlasí, kdo je pro, kdo je proti. Takže prověříme, prověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Návrh je přijat. Odstavec 10a, návrh číslo 14. Zpravodaj souhlasí, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je odsouhlasen. A nyní máme úvodní ustanovení D, návrh 1. Zpravodaj nesouhlasí. Kdo je pro? Aha, tak, prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Návrh číslo jedna. Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut 17 hlasy, 15 bylo pro. A nyní hlasujeme o. Aha, tady já vás přeruši, ale my jsme se spletli v hlasování, tak bych ráda vás požádala i ostatní poslance, abychom ještě jednou hlasovali o návrhu číslo 3, protože teď si nejsem jistá o výsledku. No, my jsme se spletli. Přece to nemůžete vyhrát, když se spletete. No, návrh číslo 3 byl odsouhlasen, se mi zdá. Odsouhlasen. Alors sur l'ensemble du texte. Teď hlasujeme o celém návrhu takto pozměněného textu a to jmenovitě. Hlasujeme o celém e, návrhu. Zahajuji hlasování, všichni jste odhlasovali, takže končím hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 5 proti, takže návrh byl odsouhlasen. Paní Guardia Saval. K rozpočtu 2015 máme tři zprávy, které vyžadují ty transfery a tudíž bychom měli hlasovat a to jmenovitým hlasováním, ale pokud chcete, můžeme hlasovat en bloc o všech třech transferech. Zahajuji hlasování. Všichni jste odhlasovali? Ano, všichni. Takže končím hlasování. Ty transfery byly odhlasovány 30 hlasy proti třem. A teď pokud jde o další sekce, zde nemáme další žádosti a pokud jde o politiku zprávy nemovitosti, žádné žádosti, takže teď bod různé, má někdo něco do bodu různé, nevidím, takže tím končím dnešní zkůzi. A chtěl bych vyzvat koordinátory, aby zůstali v sále, poněvadž, poněvadž eh, se bude hned konat schůze koordinátorů.